Děkuji, dámy a pánové. A můžeme začít schůzi. Začneme s dělením předsedy. A jde o to, co jsme včera rozhodli mezi koordinátory. Koordinátoři hovořili o vyjednávacím mandátu, pokud jde o zprávu Sarikiány, přepracování prvního železničního balíčku. Rozhodnutí koordinátorů je, že pan Sarikiány a stínoví zpravodajové budou mít vyjednávací mandát pro zjišťovací eh, rozhovory tak chom to včas mohli dokončit a neformální trialog tak bude zahájen na základě prvního e, čtení parlamentu. Stínoví zpravodajové budou plně zahrnuti a zpravodaj pravidelně bude informovat koordinátory o vývoji. Pokud jde o nominaci navrhovatelů a zpravodajů, byla učiněna následující rozhodnutí ze strany koordinátorů. Změna směrnice 126 z roku 2006, pokud jde o řidičské průkazy, eh, Jedná se o řidičské průkazy pro eh, profesionální řidiče. Eh, zpravodajem k tomuto tématu aby měl být předseda a Potom jsme rozhodli, že to bude předáno paní Tykau, protože to už se souvisí se zprávou o tachografech. Dále dohoda mezi EU a Eurocontrol. Rovněž na základě rotace mezi politickými skupinami a na základě dalších rozhodnutí tato zpráva byla přidělena GUE. Pokud jde o stanoviska a podpora regionálního eh, fondu pro evropskou spolupráci toto téma. Eh, podle rotačního systému půjde eh, do rukou GUE, protože jsou na řadě. Dále transevropská infrastruktura a zrušení rozhodnutí 136. Podle dotačního systému by to mělo dostat EFD. A pokud eh, by to skupina eh, nechtěla dělat, potom půjde na konec eh, opět té rotační řady. Dále rozhodnutí na 639, program o konkurenceschopnosti a finanční pomoc v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí. Zde padlo rozhodnutí, že zpravodaj k tomuto stanovisku bude jmenovat EPP. Dále eh, dokumenty k tajným informacím. Zde jsme se rozhodli, že bychom neměli eh, zaujímat žádné stanovisko pokud jde o sdělení ehm, v oblasti bezpečnosti letecké dopravy nebo řízení letecké dopravy. Zároveň jsme se rozhodli, že nebudeme podnikat žádné kroky, pokud jde o sdělení Evropského parlamentu k balíčku eh, o integrova- integrovaných evropských infrastrukturách, protože to už je pokryto ehm, tou evropskou facilitou a dále, pokud jde o sdělení, o implementaci legislativy o Single Sky, o jednotlém evropském nebi. A koordinátoři se rozhodli, že k tomu bude zpráva z vlastního podnětu. Bude se o tom hovořit na další schůzi koordinátorů, bude se hovořit o tom, kdo to bude dělat, zda některá politická skupina o to má zájem. A potom o tom rozhodneme příště. Nicméně v eh, principu jsme se rozhodli, že bude zpráva z vlastního podnětu. Pokud jde o stanoviska, cíle Kyoto, žádné stanovisko, sdělení, pokud jde o projektové bondy v rámci eh, iniciativy do roku 2020. Také žádné kroky nebudeme podnikat v této oblasti. Ehm, máme zde eh, stanovisko k podobnému tématu, takže k tomuto nebude potřeba stanovisko sdělení, pokud jde o eh, rámec pro nové finanční nástroje, eh, platforma EU pro eh, dluhy a aktiva. Rozhodli jsme se, že ani zde není potřeba žádné stanovisko. Už jenom čtyři další. Sdělení o strategii rozšíření, žádné kroky. Sdělení o aplikaci eh, nařízení týkajícího se silnější reakce na eh, boji proti drogám, eh, žádné kroky, koordinátoři a žádné kroky také u dalších sdělení. Rozhodli jsme se, že pokud výbor Agri eh, k jednomu sdělení bude chtít eh, připravovat zprávu, potom náš výbor by k tomu měl mít stanovisko. A eh, propojovací evropská facilita a vzali jsme na vědomí pokrok v této oblasti. Dále, pokud jde o kometologii, pan El Kadruji informoval koordinátory o současném nekontroverzním dokumentu a pokud jde o sdělení, o setkání odborníků k tématu bezpečných parkovacích míst pro nákladní automobily. Víme, že o to je velké téma. Bude se o tom dále hovořit v prosinci. pokud jde o různé akce v Antwerpách, je akcí, na e, kterou byli pozváni koordinátoři. Každý bude mít 10 minut řečnickou dobu. Dohodli jsme se, že bychom měli mít určité společné poselství, abychom Ehm, příští týden ehm, měli nějakou společnou pozici, až budeme čelit radě. Dále Malcolm Harbour, předseda ITRE, ehm, chtěl naši reakci eh, k tématu obav evropských podniků. Rozhodli jsme se že zaujmeme stanovisko k dvou tématům z těchto deseti. První je přeshraniční registrace automobilů a e, druhé téma jsou práva cestujících. Koordinátoři dále hovořili o návrhu pana Fandálena, pokud jde o otázku k ústnímu zodpovězení o piráctví, piráctví e, ve smyslu námořním a rozhodli jsme se předložit otázku k ústnímu zodpovězení s rozpravou o piráctví. Požádali jsme sekretariát, aby spolupracoval s panem Van Dálenem, tak aby otázka měla odpovídající rozsah a také, aby bylo zohledněno usnesení parlamentu přijaté v roce 2009. Americká eh, obchodní komora nás eh, pozvala na návštěvu. Eh, rozhodli jsme se, že toto pozvání přijmeme. Snažíme se nalézt datum, kdy bude možné tuto návštěvu provést. Jde v současné době o to, abychom skoordinovali naše diáře. Pro informaci, koordinátoři poslali dopis polskému předsednictví o vesmírné politice, o dopravních aspektech vesmírné politiky. Doporučení koordinátorů je, že schůze 19. 21. 20. prosince eh, by Ehm, měla být zkrácená. 21. se schůze konat nebude, takže se sejdeme pouze 19. a 20. To je všechno ze strany koordinátorů. Máte nějaké otázky, připomínky, pokud tomu tak není? A považuji eh, to, co jsem řekl, za schválené. Dobrá, děkuji. Dalším bodem na pořadu jednání je statistické vykazování silniční přepravy zboží. To je moje zpráva. Vím, že všichni čekáte na hlasování a poslední věc, kterou chcete dělat, je trávit čtyři hodiny eh, statistickým vykazováním, ale musím to stručně projít. Musím eh, výboru eh, říci, jaké jsou výsledky vyjednávání s radou. My jsme se s radou dohodli na základě kompromisního textu komise, Členové výboru tento text najdou v materiálech. Rychle to projdu. Hlavní aspekty dohody. Za prvé, akty přenesené pravomoci. V návrhu komise šlo o to, aby se upravila stará komitologie podle ustanovení Lisabonské smlouvy o přenesených pravomocích a našli jsme kompromis, pokud jde o rozsah a omezení pravomocí přenesených na komisi s tím, že si zachováme výsadu zákonodárců na jedné straně a za druhé straně zajistíme nezbytnou flexibilitu. Odpovídá to cílům, které výbor pro dopravu sleduje, které sleduje celý parlament prostřednictvím pozměňovacích návrhů o aktech přenesené pravomoci. Druhá věc jsou pozměňovací návrhy o tachografech a emisích. Dohodli jsme se na revizní doložce, a komise bude povinna podat zprávu zákonodárcům o implementaci nařízení do konce roku 2014 a současně vyhodnotí zjištění ze souvisejících projektů, konkrétně u emisí do ovzduší ze sektoru dopravy a v případě potřeby navrhne úpravy seznamu proměných. A třetí bod – Pozměňovací návrh výboru pro dopravu o zveřejňování výsledků. Ten rada přijala. My jsme přijali žádost o výjimku. Ta výjimka je omezená. Výjimka se týká Malty a vyplývá z geografické mm, situace Malty a dalších specifických rysů Malty. Jakmile počet vozidel registrovaných na Maltě dostoupí na 100, to nařízení začne platit i pro Maltu. diskuzi se stínovými zpravodaji zpravodajové v převážné většině schválili kompromis a cíle výboru pro dopravu se proto v zásadě odrážejí v konečné verzi textu a já bych navrhoval, že můžeme podpořit přijetí ze strany parlamentu a chci poděkovat stínovým zpravodajům za spolupráci a mohu vám říct, že ten kompromisní text bude předložen jako pozměňovací návrh výboru pro dopravu na plenárním zasedání a bude se o tom hlasovat na miniplenárce v Bruselu 1. prosince. Má někdo nějakou otázku? Paní Lichtenbergová. Mnohokrát děkuji, že jste se tomu tolik věnoval, protože to je vzácný příklad toho, že se nám pořád ještě podaří něčeho dosáhnout, když stojíme proti radě, protože rada obvykle odmítá cokoliv parlament navrhne. Takže mnohokrát děkuji. Děkuji, jak už jsem říkal. Měli jsme s nimi dlouhé diskuze. Své udělali i stínoví zpravodajové, takže já si myslím, že to bylo dobré týmové úsilí. Jste s tím všichni spokojení? Mnohokrát vám děkuji a pokud ano, tak teď přejdeme dalšímu bodu, což je hlasování. Takže ptám se, jestli máte hlasovací kartičky, jestli máte v přístroji. A pokud ano, tak si to prověříme. Prověříme si, jestli přístroje fungují. Takže hlasujeme. A musíme si spočítat ELS. Hlasovali všichni? Počkejte, počkáme na paní Meissnerovou. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. Je to v pořádku? Nemáme příliš mnoho hlasů za ELS? Ale měli bychom poděkovat panu Grošovi, že se snaží zajistit, že tentokrát mají správný počet. Mnohokrát děkujeme, Matě. Takže Nejprve tedy zpráva Simpson o memorandu o spolupráci mezi EU a ICAO. Závěrečné hlasování a hlasujeme. Has everybody voted? Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno. Přijato. Jednomyslně. Další máme seznam pro hlasování o plánu jednotného evropského dopravního prostoru, vytvoření konkurenceschopného dopravního systému. Zpráva pana Groše. A než budeme hlasovat, řekl bych vám, že jsme možná měli chyby v překladu, mluvili jste o tom, my to samozřejmě prověříme a budeme to brát tak, že u těchto pozměňovacích eh, návrhů platí verze v původním jazyce. To je běžný postup. Jenom jsem vás o tom chtěl ujistit, protože jsme o tom mluvili. A kolegové, musíte být také trpěliví, protože pokud padnou některé kompromisní návrhy, tak si budeme muset rychle prověřit, co bude dál. Takže začneme kompromisem 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další 40. Prosím. Ne, podle mého seznamu máme hlasovat o čtyřicítce. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď 49. Pan Debaker. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Můžeme si to prověřit. 44, prosím. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Kompromis 3. Pro, Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 5. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Teď 62. Pan Kančan. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 63. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 60. Prověříme? Dobře, prověříme 63. Hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. 66. Kdo je pro? Proti? Strželi se. Zamítnuto. 65 byl stažen. Kompromis 6. Pro? Proti? Strželi se. Přijat. 71, myslím, je další. Pan Van Dálen, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 72 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Sedmdesát čtyři pro, proti, drželi se, zamítnut. Kompromis sedm pro, proti, drželi se, Přijat. Sedmdesát osm. Ne, ten padá. Dobře, takže 78. tam padá jenom to vyškrtnutí, takže o zbytku toho textu budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Totež u osmdesátky, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis 9. Sledujete nás? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 115 je další. Paní Ayala Sender. Počkejte, já se nad tím sluchátka. Ano, já se jenom chci zeptat zpravodaje pana Groše. To je pozměňovací návrh, který se stává z jednoho bodu. Týká se to pouze logistiky. Ale včera, myslím, pan Groš souhlasil s tím, že to nepokrývá jeho kompromisní pozměňovací návrh a zdá se, že s tím nesouhlasí. Chci vám připomenout, že souhlasím, co se říkalo včera o tom, že logistika je důležitá a chci požádat komisi, aby dál pokračovalo to debatní fórum, protože tam bylo dosaženo dobrých výsledků. Dobře, já myslím, že nechceme otevírat debatu o tom pozměňovacím návrhu, ale budeme o něm hlasovat. Takže 115, paní Alia Sender, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. To si prověříme. Prověříme si 115. Pan Groš. Pan Groš. Ano, budu stručný. Já bych navrhl, abychom se podrželi toho hlasovacího seznamu tak, jak je, ale pro plenárku eh, s paní kolegyní Ayala Sender eh, najdeme nějakou formulaci, tak aby její požadavek byl uspokojen. Dobře, takže budeme hlasovat. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování uzavřeno. A byl přijat v každém případě. Musíte k tomu něco říct na plenárce. Další je 117. Dílčí hlasování ve dvou částech. První část až po slova zabezpečení dodávek energie pro, proti, zdrželi se přijat. Druhá část zbytek pro, proti, zdrželi se zamítnuta. 119 pro, proti, zdrželi se přijat. 123. 123 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Prověříme to. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno a byl zamítnut. Kompromis 10. Mathieu? No, 119, no, because I... 119? Ne. Podle mě to bylo jasné. Už jsem vyhlásil výsledek a tím to končí. Kompromis 10. Jinak se můžeme vracet k nejrůznějším věcem. Toto je dílčí hlasování, první část, poslova projekty s evropskou přidanou hodnotou pro, proti, Zdrželi se. Přijat. Druhá část, zbytek toho textu bude pro, proti, zdrželi se. Přijata. A já myslím, že teď se dostáváme ke kompromisu 11. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. A teď 131. Pan Ertuk pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 133. Paní Tykal pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Kompromis 12. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis ne. Kde pak jsme? 139, pan Breton. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 141 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 140 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 142 pro. Proti zdrželi se zamítnut, 143 pro, proti, zdrželi se přijat, 144 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Prověříme 144. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 150. Pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme to. Je to zmatené, takže hlasujeme 150. Já myslím, že byl zamítnut, ale nebylo to jasné našich rodinných řadách. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno a byl zamítnut. 151 pro, proti, zdrželi se přijat. 152 pro, proti, zdrželi se přijat. 153 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 156 pro, Proti. Zdrželi se. Prověříme 156. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno a byl přijat. 160. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 14. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 15. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 176. Ano. 176 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 177 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 186. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 188. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis 17. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Teď 18, kompromis 18. 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 217, pan Tremosa. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis 19. Pro? Proti? zdrželi se, přijat. 232? 232. Pan Kramer a ostatní pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 234 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 235 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijat. 244 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijat. 249 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 22. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 23, kompromis 23. Pro, proti, zdrželi se. Můžeme si to prověřit, kompromis 23, prosím. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. A byl přijat. 258. 258 Anomači. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 259 pro. Proti? Zdrželi se. Přijat. 260 pro. Proti? Zdrželi se. Přijat. 261 260. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. A byl zamítnut. 261 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 261, hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. A byl přijat. Kompromis 24. Ve čtyřech částech, jak to vidím já. Odrážka 1, 2, 3 a zbytek. Takže začneme první odrážkou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Dvojka pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Trojka? Pardon, čtyřka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. A zbytek, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Tak teď dvě šest čtyři, Pan Berborn, Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 269. První část tohoto pozměňovacího návrhu až po slova cíle v oblasti bezpečnosti byla stažena, takže hlasujeme o zbytku původního pozměňovacího návrhu 269 pro, proti, zdrželi se, přijat. 271 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 272 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 273 a 274 padají. 284 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 286 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 288 pro, proti, prověříme to. Začíná se nám projevat únava 288. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Zamítnu 289 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď přejdeme na návrh 300. Dílčí hlasování první část až po stopu dopravy a logistických operací. Takže první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme to prověřit. Druhá část pozměňovacího návrhu 300. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. A druhá část byla také přijata. 303. Paní Bilbao, kde pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 306. Paní Vils, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Kompromis 26a. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. A teď kompromis 26b. b 26b, kdo je pro? Prověříme to. Hlasujeme o návrhu 26b. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno a byl zamítnut. Takže co teď? Třista čtyřicet šest je další, ano. Třista čtyřicet šest. To jsou ty přístavní služby. Já bych radil, že pokud 26b není přijat. Musíme hlasovat o 346, 347, 348 a 349, což je vyškrtnutí této odrážky, ano. Takže hlasujeme o návrhu 346. Vypuštění ten návrh na vypuštění je teďka nejdál, takže teď musíme nejdřív hlasovat o tom vypuštění, ano? Takže já se pokusím najít 346. Kde pak to máme? Kde pak jsme? Už to mám, dobře. 346. Je to jasné? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme to, já myslím, že byl přijat. Nicméně prověřujeme 346. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno a byl přijat. Takže teď 309. Pan Ugias. Odstavec 16, odrážka 1. 309. Ano? <clears throat> Pan Ugias, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Další je. Další je 315, takže jsme se zase vrátili zpátky. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 320. Pan Ertuk. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 322. Paní Bilbao. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Teď. Ještě mám otázku, pane předsedo. 315. Higgins. Gias. Nehlasovali. Higgins. Ne, protože 26b byl zamítnut, přešli jsme na 309. Tím se vypouští všechno. Takže když jsme schválili 309, tak je všechno vlastně pryč. Děkuji za to ujasnění. Není to tak snadné. Ano, já to naprosto chápu. Takže 322 jsme zamítli a teď přecházíme na 329 a je tady ústní pozměňovací návrh. Text je navržený v pravém sloupci, navrhuje v pravém sloupci jako samostatná odrážka. Je to všem jasné, nemáte námitky, takže hlasujeme o tom s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 342 opět s ústním pozměňovacím návrhem. tím, že se připouští a tak dále. Pan Kančan, má někdo námitky? Ne? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Můžeme to prověřit. 342 s ústním pozměňovacím návrhem. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. A byl zamítnut. Bylo to natěsno. Ne, byl to... Takže teď 345 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 346 už jsme udělali. Takže teď kompromis 27. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď 373, pan Kramer, paní Lichtenbergerová a tak dále. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat? 381 padá, protože kompromis 15 byl přijat. Teď kompromis 28. Pro? Omlouvám se, je tady ústní pozměňovací návrh, který žádají zelení u odrážky 4. Máte to tam všichni napsané? Ano? Dobře. Má někdo mhm. námitku? Ne? Kdo je pro? S ústním pozměňovacím návrhem u kompromisu 28. Začnu znovu. Prověříme to. 28 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Ano, hlasovali jsme o tom s ústním pozměňovacím návrhem, takže teď přecházíme na 386. Pro. 386. Ostavec 18, odrážka 1. Máte to všichni? Zelení jsou připravení. Ano, je to složité. 386, paní Bilbao. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. A teď 398 a 402, protože jsou stejné. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuty. 400 pro, proti, zdrželi se, Zamítnut. 401 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 403 pro. 403. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 407. Pro? Proti? Zdrželi se? To prověříme. Prověříme 407. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. A byl zamítnut. 412. Paní Tykal pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme 412, protože já myslím, že, jsme, že nás hlasovalo moc. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. A byl přijat. 413 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Devítka pozměňovací návrh 1. To je pro. Proti. Zdrželi se přijat. Dvojka pro. Proti. Zdrželi se přijat. Kompromis 29. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. A teď šestka, dílčí hlasování, dvě části. První část až po rozhodnutí v tomto oboru a druhá část zbytek. Takže první část pro, proti, zdrželi se, přijat. Část 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 30 pro, proti, zdrželi se, přijat. Sedmička. Úvodní ustanovení B. Pan Tremosa. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 12, paní Bilbao pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 18. Dílčí hlasování dvě části. První část poslova regiony EU, druhá část zbytek, takže první část pro. Proti? Zdrželi se. Přijat. Druhá část pro. Proti? Zdrželi se. Také přijat. 19. Pan Koch pro. Proti? Zdrželi se. Přijat. 21 pro. Proti? Zdrželi se. Přijat. 22 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se, přijat. 25 pro, proti, zdrželi se, přijat. 26 pro, proti, zdrželi se, přijat. 27 pro, Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 28 pro. Proti? Zdrželi se. Přijat. To znamená, že 29 je stažena, 30 padá. Tak teď návrhy výboru pro životní prostředí. A naštěstí řada z nich padá, myslím. Ale samozřejmě, to jsem neřekl. Takže to nikdo ve výboru pro životní prostředí neříkejte. Oni už si stejně myslí, že já jsem ten zlosin, takže začneme. Máme tady nejdřív NV3, o tom budeme hlasovat jako u novém odstavci 2a, takže NV3, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. NV4, pro, proti, zdrželi se zamítnout teď až Envy 7 pro, proti, zdrželi se, Zamítnout Envy 8 pro, proti, zdrželi se, Zamítnout Další je podle mě Odstavec 26, ano. Dva 22 padá vzhledem ke 160. Takže odstavec 26 jako nový odstavec 4a. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijat. 28. Envy 28 Pro. Proti zdrželi se zamítnut, NV29 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Teď návrhy ITRE. ITRE 2 pro, proti, zdrželi se zamítnut. ITRE 3 pro, proti, zdrželi se přijat. A teď ITRE 10 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut? A teď ITR 20. Pro? Proti? Zdrželi se. Zam, přijat? Regi? Regi 2. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut? Regi 7 Pardon, regi 4, omlouvám se. Nový odstavec 5a. Pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď regi 7. Musíme hlasovat o regi 6, protože 261 jsme nepřijali, takže regi 6 pro, proti, zdrželi se. Můžeme si prověřit regi 6. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. A byl zamítnut. Regis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Závěrečné hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. 34 hlasů pro, 5 proti, 2 se zdrželi. Blahopřejeme panu Grošovi. Right, next. Okay. Right, we now go on to the PNR opinion, Mrs. Lichtenberg. Nyní se dostáváme ke stanovisku o PNR paní Lichtenberger. Pozměňovací návrhy 65 a 163 byly staženy. Pokud to nemáte na hlasovacím seznamu. Takže začneme pozměňovacím návrhem číslo 7 Odpovídající část unblock eh, s osmičkou a dvojkou, kde pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. Další blok. Eh, teroristické útoky a závažné trestné činy, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Zkontrolujeme to, zahajuji hlasování. Matiu, dobře, jak jsi chtěl. Hlasovali všichni, končím hlasování. Výborně, 26 pro, 15 proti. Je to přijato. Dále se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 7 a 61 jsou identické. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to. Pozměňovací návrhy 7 a 61. zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to přijato. 62 pana Bradburna. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ale zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Ano, přijato. Nenechte se unést. Další Pozměňovací návrh 63-64 s ústním pozměňovacím návrhem. Dobrá, takže kde pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to. 63, 64 s ústním pozměňovacím návrhem. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to rovněž schváleno. Dále 67, 68, 69 jsou identické. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Dostáváme se k 71. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. kompromis 2F. Jedná se o metodu push. Kde pro? Proti? Zdrželi se přijato. Takže budeme mít metodu push, nikoli pull. Kompromis, ne, nikoli. Pozměňovací návrh 79, kde pro? Proti? Zdrželi se Přijato. Nyní kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní kompromis k článku 2, odstavce 1, závažný eh, nadnárodní zločin, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 87 paní Tykau. Kde pro? Proti? Zdrželi se přijato. 88 a 89. Kde pro? Proti? Zdrželi se přijato. 9. Zpravodajky. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme to. Pozměňovací návrh číslo 9, myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. EPP má jednoho navíc. Matthew. Hlasovali všichni, končím hlasování. A je to zamítnuto. 90 a 91. Kdo pro? Proti? zdrželi se, schváleno 92, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 93 a 94, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 96 a 97, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. Zkontrolujeme to. 96 a 97 zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Liberálové, socialisté, zelení dohromady, takže eh, hlasovali všichni. Končím hlasování 22, 20, je to přijato. Kompromis 4. Nebezpečí při spoždění. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to přijato, ale zkontrolujeme to. Zahajuje hlasování o kompromisu 4. Nebezpečí při spoždění. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Sto a sto jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zkontrolujeme to, myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme 100 a 101, zahajuji hlasování. 98 odpadá, protože byl schválen kompromis. EPP má jednoho navíc. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Je zde oddělené hlasování o odstavci 3 od ECR e a poté zbytek kompromisu 6. Takže, takže nejdříve hlasujeme o odstavci 3, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A zbytek, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A tím se dostáváme ke 114 a 117. Kde pro? Proti. Zkontrolujeme to 114 a 117. Zahuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže 115 kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato 116, to je lingvistické, takže o tom nemusíme hlasovat. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 11 zpravodaje, protože zbytek padá bez schválen kompromis 6. Takže 11 zpravodaje, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dostáváme se ke 138. pana Perkra. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 12. Spravodaj. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 143 a 144 jsou identické. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme to zkontrolovat 143 a 144. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme k pozměňovacím návrhům 13 a 14. Hlasujeme en blok. Kde pro? Proti? zdrželi se, přijato. Dostáváme se dále ke 150. pana Marcinkěviče. Kde pro? 150. Proti? Zdrželi se. Jasně zamítnuto 151. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato 15. Zpravodaje. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Paní Tykao, další pozměňovací návrh bez třetí části, protože ta odpadá. Takže 153 bez třetí části, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Zkontrolujeme to, zkontrolujeme 153 Paní Tykau bez třetí části zahajuji hlasování. Everybody voted, vote. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Rejected. Zamítnuto. Poslední část 152 a 154, tato část je identická, musíme hlasovat o poslední části těchto pozměňovacích návrhů. Eh, začíná to at the latest. Je to doplnění pozměňovacího návrhu 15. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 159. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sto padesát pět bez poslední části. Kde pro? Proti? Zdrželi se přijato. 157. Bez poslední části, ta odpadá, protože 155 byla přijata. Dobrá, takže se vlastně dostáváme ke 158. Pan Mark Cinkěvič, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 160 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16, zpravodaj, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 162 a 164 jsou identické, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Článek 11, 167, 166, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Dostáváme se ke 168, 169, pro, proti, zdrželi se, přijato. 170. Je zde dílčí hlasování, první část. Až PNR data a druhá část je zbytek. Takže první část bude pro, proti, strželi se, zkontrolujeme to. První část 170. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Musíme hlasovat ještě o druhé části, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sto sedmdesát jedna, pan Schmidt. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 172, kdo pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 17, pravodaje, kde pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 173, 174 a 176. Máme zde dílčí hlasování. První část vymazává část až k článku 6.1. Takže dílčí hlasování první část je výmaz. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to. Hlasujeme o první části 173 a dalších. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to přijato. Druhá část. 173. Jedná se o výmaz části od until two years after až po in Article 6.1R Collecty. Takže vyjma z druhé části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to, protože nevím, co EPP. Zahajuji hlasování. Tak to bude asi přijato. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Třetí část. Výmaz od Member States až po artikl 6.1, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. To 75 to již odpadá. Let me just check on the Yeah, we did. We adopted the second part. Schválili jsme druhou část, takže tento pozměňovací návrh odpadá. Takže se dostáváme ke 177. Jenom jsem kontroloval, jestli 175 odpadá, ale zdá se, že ano. Takže 177 a 178, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 18 zpravodaj, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme osmnáctku, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 180, 181, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 182, 183, kde pro? Proti? Zdrželi se, zkontrolujeme to. 182, 183. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. zamítnu to 184, 185, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 186, 187, kde pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 188, 189, kde pro? Proti? zdržely se, zamítnuto. Sto devadesát, sto devadesát jedna, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. devadesát, devadesát tři, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. devadesát čtyři, devadesát pět, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 196 pana Bradburna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 197, 198, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 199, 200, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 201, 202, kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme 201, 202. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromis příloze bod 12. Hlasujeme o tom, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 206 a 207 kdo pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme 206, 207. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto 208, 209. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 210, 211. Pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 212, 213 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 214, 215 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zkontrolujeme to. Takže 214, 215 kontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 216, 217. Pro? Proti? Strželi se. Zkontrolujeme 216, 217, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 218, 219. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme 218, 219. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Stejný výsledek, zamítnuto. Těsně. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme 19. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to jasná většina. A prosím vás, zvedejte ruce. Tím nám pomůžete. A o čem se hlasuje dále? Dvacítka pana Šmita. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 21. Pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 1. Pro. Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme jedničku, myslím, že je to schváleno, ale zkontrolujeme to elektronicky. Hlasujeme o jedničce. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Kompromis R11. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 27, 28 pro, proti, zdrželi se. Můžeme zkontrolovat 27, 28, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 29 je další, pana Rike. Kde pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 31, 32. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 34. kde je pro? Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme 34. Pana Šmita zahajuje hlasování o 34. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto 35. Pana de Grandes, kde pro? Proti. Zdrželi se, přijato. 36. Kde pro? Proti. Zdrželi se, přijato. 37. Pro. Proti. Zdrželi se, přijato. Kompromis R15. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. Dále 42. 42. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 43. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 44. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme 45. Pana Šmita. Zahajuji hlasování. So did we vote on this then? Yeah. Vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. 46. Kdo pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 3. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 4. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 47. Pro proti, zdrželi se, přijato. Navrhuji, abychom se posunuli k 5, 48, 49, 50, které jsou identické. Eh, Kde pro? Proti? Zdrželi se přijato. 52. Kde pro? proti, zdrželi se zamítnuto 53 pro, proti, zdrželi se přijato 6 zpravodaje pro, proti, zdrželi se zamítnuto 55, 57, identické, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zkontrolujeme to. 55 a 57 zahojí hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 54. Kde pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 56. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 25 pro, 15 proti, jeden se zdržel. Toto stanovisko je schváleno. Gratulujeme paní Lichtenberger. Odvedla jste dobrou práci na toto těžké téma. A další téma je stanovisko paní Wills o zdanění energetických produktů a elektřiny. Začneme pozměňovacím návrhem 11, který předložil pan Koch. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 27 pro? Proti? zdrželi se, přijato. Zkontrolujeme 27. paní Tykau. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Bereme na vědomí, že pan Kramer chtěl hlasovat proti. 28, pana Rike, kde pro? Proti. Zdrželi se, přijato. Kompromis. Kde pro? Proti. Zdrželi se, přijato. 30 odpadá, 29 odpadá, 31 odpadá, takže se dostáváme k pětce. Spravodajky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Paní Wills? Já bych ráda reagovala na ten pozměňovací návrh 5 a s ohledem na to návrhy 6, 7, 8 bych stáhla a Výmaz eh, v pozměňovací návrzích 4 a 10 bych také stáhla. Děkujeme paní Wills, takže stahujete pozměňovací návrhy 6, 7 a 8. A stahujete také výmaz u čtyřky a desítky. Jenom si to najdu. To je až ten úplně poslední. Děkuji. Takže 34. Kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. 35. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. 36. Pro. Proti. Zdrželi se Přijato. 9. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 37, 38. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 10. A s tím, že ten výmaz je stažen. kde je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 39. Pro. Proti zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41. Kde pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato 13 pro, proti, zdrželi se, přijato 14 pro, proti, zkontrolujeme 14 elektronicky, je to návrh paní Dura, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 15. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 16. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 17 padá. 18 pana kde pro? Proti. Zdrželi se, přijato. Číslo 1 zpravodajky, kde pro? Proti. Zdrželi jste zamítnuto. 21 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 22 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 19 odpadá. Pokud je o 20, musíme hlasovat o druhé části. Nikoli, druhá část odpadá, takže hlasujeme o první části. Kde pro? Proti? Zdrželec se přijato. 23. Kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 26. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 3. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 24 s technickou opravou, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 25, odpadá a pozměňovací návrh 4 s tím, že výmaz je stažen, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Stanovisko je schváleno, 31 pro, 9 proti, 1 se zdržel. Gratulujeme paní Wills. Okay. Right, colleagues, that concludes the... Dobře, kolegové. Tím končí hlasování. We have a little bit. Mrs. Savisar, are you... It's a... Paní Savisara, je sice trošku brzy, nicméně můžeme přistoupit k vaší zprávě, dobře. Já bych navrhoval, kolegové, já bych navrhoval, kolegové, že si vezmeme zprávu paní Savisára a dostaneme se potom tedy prezentaci studií hospodářských aspektů udržitelné mobility. To se možná budou muset počkat na 11.45. Takže pokud s tím budete souhlasit, vezmeme si teď zprávu paní Savisár a uvidíme, jak to půjde. A také si myslím, že pokud by uvaděči mohli zjistit, co se stalo s čajem, chybí nám čaj. To by bylo také dobré. Pokud odcházíte, odejděte teď. Quietly. V tichosti. Dili. Spořádaně. Go. OK. Dobře. Další bod na pořadu jednání je změna směrnice, pokud o obsah síry v lodních palivech. Paní Savisár, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, tento návrh stanoviska, který předkládáme výboru ENVY, se dotýká změny směrnice o obsahu síry v lodních palivech. Má značný dopad na dopravní politiku. Především bych vám chtěla připomenout, že bez ohledu na výsledky naší práce a bez ohledu na to, co udělá výbor Envy, Dohoda, které bylo dosaženo v rámci IMO v roce 2008, bude uplatňována. Bylo dohodnuto, že pro kontrolní oblasti emisí oxidu uhlíky limit pro obsah síry v lodních palivech bude následující. V oblasti seka je limit na obsah síry v lodních palivech 1%, od roku 2010 a 0,1 od roku 2015. V současné době, nebo v roce 1999, byl ten standard 1,5 V ostatních oblastech, mimo oblasti SEKA, platí limit 3,5 od roku 2012 a od roku 2020 to bude 0,5 V rámci Evropské unie nemáme žádné nařízení, pokud je o tento standard. Je tady možnost odložit uplatňování nových standardů až do roku 2020, protože IMO se chystá provést přeskum. Takže je možné, že v ostatních námořních oblastech se bude uplatňovat nový standard od roku 2015, ale pokud Evropská unie nepozmění směrnici, budeme mít dvojí pravidla a členské státy budou mít statut pozorovatele v rámci IMO. Důvod pro změnu, nebo důvodu pro změnu směrnice je více. Za prvé, pokud emise síry, které způsobují lodě, nebudou sníženy, budou emise z námořní dopravy vyšší než z pozemní dopravy. A to o 72 za druhé, snížení emisí by také pomohlo zlepšit kvalitu ovzduší. Protože emise síry jsou příčinou několika tisíců předčasných úmrtí v Evropě každý rok. A limity jsou také nutné k zajištění spravedlivé soutěže mezi přepravními společnostmi. Teď k mému návrhu stanoviska. Vyjádřily se různé zájmové skupiny, mně se s nimi podařilo setkat. Bohužel není možné najít jedno řešení pro všechny, takže jsem se snažila připravit vyvážené stanovisko, které by nám pomohlo dospět k kýženému výsledku. Já si myslím, že bychom se měli řídit příkladem Spojených států a Kanady, kde vznikly oblasti seka 200 námořních mil od pobřeží. A já mám k této věci také jeden bod v návrhu stanoviska. Zazněly tady pochybnosti o tom, jestli budeme mít do roku 2015 dost paliva s nízkým obsahem síry, nebo dost terminálu LNG, které by lodě mohly využívat. Samozřejmě ty pochybnosti jsou podložené, ale já myslím, že už je na čase rozhodnout, co v této oblasti uděláme. Od rozhodnutí IMO v roce 2008 nedošlo k žádným změnám. Spousta lidí chtějí to rozhodnutí ještě odložit, ale já si myslím, že jakmile tuto záležitost vyřešíme, budeme mít ještě tři roky na to, abychom se mohli připravit. Komise předložila celou řadu návrhů. Těmito návrhy se má omezit dopad těch nových opatření a já osobně si myslím, že počínaje rokem 2018 bychom neměli začít trestat společnosti, které se snažily naplnit nové požadavky, ale nepodařilo se jim to, protože není k dispozici dost paliva, nebo protože jsou různé problémy, problémy se zmíněním dopadů. Já myslím, že bychom měli podpořit využití LNG. Teď je to taková situace takový za, začarovaný kruh, protože lidé chtějí nebo v společnosti chtějí využívat LNG, dodavatele nechtějí investovat, protože si nejsou jistí, jak velká bude poptávka. Já myslím, že plavidla pro přepravu cestujících by měla dostat příležitost využívat LNG a samozřejmě je také nutné dodržovat bezpečnostní požadavky. A pak je tady samozřejmě záležitost financování těch nových opatření. Já myslím, že členské státy a komise by měly spolupracovat, protože z toho poplyne prospěch pro členské státy, bude méně úmrtí a zlepší se také kvalita životního prostředí. A já myslím, že zdravotní výhody převáží náklady, které třeba vynaložit, abychom vybavili plavidla. Takže si myslím, že ta opatření jsou výhodná i z nákladového hlediska. Ušetříme životní prostředí, zajistíme také spravedlivé podmínky pro hospodářskou soutěž pro přepravní společnosti a já bych proto navrhovala, že mimo oblasti seka by minimální obsah v palivu měl být 2% a u plavidel pro přepravu cestujících 1,5%. A také je důležité, abychom se vyhnuli posunu zpět z hlediska modální přepravy, protože pokud se bude víc zboží převážet eh, pozemní cestou, bude to v rozporu s našimi cíly v oblasti životního prostředí. Pozemní doprava působí více emisí než námořní doprava. A já vám děkuji a velice mě zajímají připomínky kolegů. Děkuji paní Savisár. Pan Kuhn za ALS. Danke, Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Srdečné díky paní Solica za to, že skutečně měla diferencovaný přístup k této tematice a že to tak intenzivně zpracovala. Ta situace je taková, že co se týče severního pobřeží eh, Evropské unie, od roku 2015 tato oblast eh, bude spadat pod smíšenou kontrolu. To znamená, bude se to týkat Balského moře, Severního moře, tedy dále celá východní část britského pobřeží, včetně Lamaňského kanálu. A paní Savisar správně poznamenala, že IMO předepisuje, že od roku 2015 by se měl používat palivo, které bude obsahovat pouze 0,1 síry. To bude mít kvalitu vlastně dýzlu a samozřejmě tato kvalita něco stojí. Už na úrovni 0,5 to je hranice, kterou bychom měli dosáhnout nyní a víte, že pak tam bude navýšení od roku 2012. Bude to prakticky 60 je to tedy velice náročná a složitá zážitost. A z hlediska kanálu až po Finsko je velmi obtížné toto naplňovat a přitom zachovat konkurenceschopnost. To se týká také Švédska, Baltského moře, týká se to také Německa. To bude velice náročná situace z hlediska nákladu a konkurenceschopnosti. A situace hospodářské soutěže celé té evropské oblasti podlehá různým podmínkám. Jižní část bude mít 0,05 pouze. To bude maximální zatížení. Takže samozřejmě, že aspekt zdraví tady hraje velkou roli, to je naprosto správné z hlediska toho rozdělení. Nemohu teď říci, jestli tady opravdu je Eh, tolik úmrtí, které eh, v rámci Evropy, které souvisejí se sírou a zda tedy to má být diferencováno tedy mezi jižní částí a severní částí, tam je údajně pouze 12 tisíc úmrtí, které s tím souvisejí. Hovořila jste také USA a Kanadě. Eh, tady ty mají vlastně pouze 200 milí kolem pobřeží a vlastně nejsou zahrnuty do uh, IMO. Zatímco uh, té oblasti severní, tam je to jiný přístup. Neměli bychom skutečně vylévat dítě i s vodou z vaničky. A myslím si, že bychom měli zohlednit podmínky konkurenceschopnosti z hlediska naší lodní dopravy. Nemělo by docházet pak k překládání z hlediska sea to road, Víte, že my jsme neustále uplatňovali eh, tyto principy a tato dopadová mm, studie byla požadována od komise, když jsme hovořili o integrované policie. Tehdy jsme ještě neměli žádné poznatky a tuto dopadovou studii jsme potřebovali proto, abychom mohli Eh, rozhodnout, zda by mělo dojít k jakési překládce. A co se týče LNG, tady jsem velmi zvědavý, jak to dopadne, protože my potřebujeme samozřejmě čerpací stanice v těchto přístavech, musíme zajistit bezpečnost, aby tedy LNG mohl být přesun, přesunut na lodě. A tady se domnívám, že je opravdu nutné, abychom odložili požadavky IMO na rok 2020, tak abychom byli vystaveni jednotným podmínkám. Děkuji, mám tady dlouhý seznam řečníků. A doufáme, že k té studii tady bude mít lidi do 11.20, takže to mějte na paměti. A měl bych říct, že mám dlouhý seznam severských řečníků. Ale máme tady i středozemního zástupce, to bude zajímavé. Takže teď pan Zemk. Já bych chtěl poděkovat za to, že co se týče této směrnice, byl zde připravený velice užitečný text. Musíme ovšem přesně analyzovat tuto situaci, protože řešení mohou mít velmi různé dopady, nejenom z hlediska životního prostředí. Je dobré vědět, že tato směrnice bude mít zásadní dopad z hlediska majitelů lodí a přístavů z hlediska eh, těchto pohonných látek s nižším obsahem eh, síry. Poté, co jsem se seznámil s tímto materiálem, chtěl bych poukázat na to, že se jedná o velice komplikované a obtížné přístupy, které tady byly zaznamenány. Eh, jsou tady velmi různá stanoviska. Bylo by dobré, a o to se také pokusila paní zpravodajka, aby to byl jednotný přístup. Za to bych chtěl poděkovat. Co se týče této směrnice, netýká se to jenom Severního moře a Lamaňského kanálu, ale týká se to také Balského moře a pobřeží. To je v podstatě eh, moře, které eh, souvisí s členskými státy Evropské unie. Takže co se týče těch hranic do roku 2015, tak je možné je prosadit, tyto meze, tyto hodnoty. Možná by bylo možné umožnit odka- odklad pěti let z hlediska těchto uvedených eh, oblastí, zvláště v oblasti dopravy cestujících. Já si myslím, že eh, my můžeme podpořit toto stanovisko, ale zároveň budeme velmi bedlivě eh, naslouchat stanovisku majitelů lodí těch příslušných skupin. Musíme mít stále na mysli to, že příliš přísná regulace může také mít eh, odpovídající dopady. Ale celkem mohu říci, že můžeme podpořit toto stanovisko. Pan Vandál z EKR. Děkuji, pane předsedo. Kritická stanoviska tady zazněla ve velkém počtu, co se týče IMO. IMO eh, přijalo velmi tedy mm, zásadní rozhodnutí nebylo úplně zřejmé, jaké byly důvody eh, tohoto rozhodnutí IMO a nyní je snaha tedy dohledat tyto příčiny. Ale ti, kteří přijali toto rozhodnutí na úrovni IMO, mm, tak stanovili, že možnost předložit námitku po dobu eh, šesti měsíců, nyní toho možná litují, Jakým způsobem tedy postupovat, aby nebylo nutné uplatňovat tato rozhodnutí IMO. Samozřejmě, že musíme usilovat o čistší dopravu a musíme dodržovat určité mezní hodnoty. Nicméně jsou zde problémy, které souvisejí také s organizací světové námořní dopravy. nebyla dostatečně zohledněna eh, stanoviska z hlediska dopadu na jiné eh, eh, oblasti. Nyní je tady nebezpečí, že se vlastně sníží množství námořní dopravy ve prospěch silniční dopravy. Ostatně Univerzita v Lováni realizovala studii, která dospěla k tomuto stanovisku a uvádí, že je tady reálné riziko a že by to byl velmi nešťastný vývoj, protože bychom byli svědky navyšování eh, silniční dopravy. A opětovně by tedy došlo k výraznému navýšení přepravy zboží v rámci silniční dopravy. Nevím, jestli již byla skontaktována tato univerzita eh, v Lování z tohoto hlediska. Bylo by to zajímavé. Samozřejmě tady se hovoří o těch dobrých záměrech. My chceme udělat něco, co by bylo pozitivní, ale je tady nebezpečí, že budeme mít druhotné nepříznivé účinky. Bylo by vhodné mít přesnou představu o dopadech. A já tady mám dojem, že zatím tuto představu o přesných dopadech nemáme. Bylo by dobré, kdyby proběhla studie, kde by bylo zcela jasné, jakým způsobem eh, pak dojde případně k přesunu z jednoho druhu dopravy na jiný. Pak je tady problematika mm, pohoných hmot 1,5 nebo 0,5 ano, to jsou ty mezní hodnoty, ale myslím si, že toto rozhodnutí jde příliš daleko, protože tady se stanovuje zákaz přímo, to je jedna věc. A dále. Musíme se také zajímat o alternativní technologie. Spravodajka o tom již hovořila. U lodí máme hm, technologie, které se nyní dostávají na trh, jsou to zařízení, která umožňují čistit, pokud to tak můžeme říci, tyto emise. Je to systém praček, můžeme si představit eventuálně určitý systém subvencí pro majitele lodí, kteří by byli ochotní investovat do těchto čistých eh, nebo čistších technologií a tím by bylo možné eh, vyřešit eh, tyto zákazy, které se týkají nízkého obsahu síry. Takže to všechno jsou prvky, které bychom měli zohlednit. Samozřejmě pak je tady otázka Severního moře, Baltského moře a Lamaňského kanálu. Já jsem proto, abychom tady měli jednotnou politiku, která by se uplatňovala stejným způsobem ve všech těchto evropských vodách. Samozřejmě budeme mít specifické problémy v středomorské oblasti, ale bylo by lepší mít jednu zónu pro Evropu, to znamená v rámci těch 12 milí a tím bychom se mohli vyhnout určitým potížím například v té středomorské oblasti. Protože tam by byla pravidla, která by se dala případně snadno obcházet. Takže bylo by dobré mít jednu zónu pro Evropu, která by vždy byla omezena na 12. míli. Děkuji, pane předsedo. Ano, to je zajímavá debata. Já myslím, že to je velice dobrý návrh. A blahopřeji autorce. Když se tím poslouchám debatu, myslím, že nám půjde hlavně o kvalitu ovzduší. Mluvilo se o počtech úmrtí, která to působí, která emise síry působí. A já bych řekl, že bychom se neměli snažit nějak ocenit život, protože pokud by šlo o můj život, tak já bych chtěl docela vysokou částku. My můžeme podpořit dohodu IMO a to by měla být další taková konstanta. Myslím, že bychom to měli zapracovat do práva Evropské unie a nevidíme důvod, proč bychom to měli odkládat. A také, proč bychom to měli, proč bychom měli odkládat eh, termín implementace. Souhlasíme například s rozšířením těch hodnot seka na eh, trajekty, ale tak, jak to předpokládá MAPOL. Chceme ten standard od roku 2015 a chtěli bychom vypustit tu možnost odkladu na rok 2025 v rámci aktů přenesené pravomoci. Vylepšení kvality ovzduší je podloženo obrovskými argumenty a proto si myslím, že bychom měli rozšířit ty hodnoty seka na teritoriální vody členských států. A žádáme abychom to rozšířili i na další evropské vody. A také stojí za to, abychom zvážili ty pračky, které budou na palubě. A pokud je o návrh stanoviska jako takový, chtěli bychom posílit nebo podpořit Evropskou komisi, aby zpracovala úplné standardy pro kvalitu pro námořní palivo, chceme vzorky a chceme sledování paliva na plavidlech a chceme rozšířit tak ty kontrolní oblasti na všechna moře v EU, nebo alespoň stanovit určitou vzdálenost od pobřeží pro oblasti SEKA podél pobřeží EU. A poslední věc. Možná ještě nějaké další nové věci nad rámec toho, co je teď v té zprávě, Chtěli bychom tam dát také kontaminované palivo, standardy motorů NOx, jak je to v nařízení MARPOL, ale v tom nařízení komise to není. A chceme tam také zahrnout ty velké výletní lodi pomocí hospodářských nástrojů, aby ta ustanovení fungovala. To je vše z mé strany. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Pan Kohlíček. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já nejsem námořník, ale eh, když eh, se nám podařilo vyčistit eh, naftu pro silniční dopravu, tak nevím, jaký je důvod, že to nejde u nafty pro námořní dopravu. Samozřejmě, jestli chceme spalovat někde odpady, tak to je jiná otázka. A jestliže v řadě velkých měst se vyřešilo znečištění ovzduší tím, že se zavedla povinnost v určitém okruhu používat zemní plyn jako pohonou hmotu v silniční dopravě, nevidím důvod, proč by to nešlo v dopravě námořní. Kromě toho, že nám tam budou fungovat trolové nebo jiné pohádkové bytosti. Na mě to dělá takový dojem, že kolegové hledají problémy tam, kde nejsou. A jestliže Kanada a Spojené státy jsou schopny vytyčit 200 milové pásmo a my nejsme schopni v rámci jednání se státy jižní části Středomoří, s kterými se stále jedná a s kterými se stále uzavírají dohody o spolupráci, jestliže nejsme schopni s těmito státy se dohodnout, aby se používala skutečně nízkosidnatá paliva a zemní plyn v celé oblasti Středomoří, pak to raději zabalme a nebavme se o další integraci a o stanovení nějakých standardů. Děkuji. Thank you, Mr. Itala. Děkuji, pan Itala. Děkuji, pane předsedo. Především ti říct, že zpravodajka odvedla výbornou práci, je tam celá řada dobrých věcí, ale pořád je tady ještě několik bodů, o kterých bych rád něco řekl. Za prvé, v této chvíli je tento návrh velice aktuální pro tento sektor, zvlášť na severu, v době, kdy potřebujeme větší podporu na podporu národních ekonomik. Mám také obavy z toho, že nebude mít technologii, kterou potřebujeme k tomu, abychom dosáhli toho limitu 0,1% pro oblasti seka. A další věc, na kterou chci poukázat, je to, že komise vydala jakýsi eh, soubor nástrojů na podporu situace v těch zemích, které nejvíce ta omezení ovlivní. Nicméně já bych si představoval jasnější formulaci k tomu, jak může přepravní sektor finančně zvládnout přechodné období. A poslední věc, rád bych se také zamyslel nad tím, co už máme ve zprávě HASY, pokud jde o rozšíření omezení na 0,1 obsahu síry, anebo ostatních limitů, abychom zasa, zajistili spravedlivou hospodářskou soutěž Evropské unii. Děkuji. Mr. Kumocakos. Děkuji, pan Kumocakos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι... nejdříve bych chtěl říci, že toto stanovisko je dobrým základem pro diskuzi. Samozřejmě, že existují různá mínění a ostatně budou předloženy pozměňovací návrhy. Ale já bych chtěl navázat na to, co řekl pan Itala. Já si myslím, že nemusíme jít tak daleko, abychom prostě skutečně zatěžovali nepřiměřeně námořní dopravu a nakonec by došlo k uplatňování nesprávné politiky z hlediska životního prostředí. Došlo by také k narušování hospodářské soutěže a to by vedlo k nedostatkům a nevýhodám. Musíme dosáhnout správné vyváženosti. 2015 to je možná datum, které podle mého názoru není realistické. Měli bychom eh, zasadit to datum eh, na pozdější dobu, to bychom měli zohlednit. Dále také musíme si uvědomit, eh, že mnoho přístavů v Evropě z hlediska času nebude mít možnost instalovat tato zařízení a dát k dispozici odpovídající lodní paliva. To znamená, že bychom neměli nyní požadovat něco na těchto lodích, které by potom používaly jiné přístavy, změnily by svoje trasy. To jsou technické problémy, které souvisejí s použitím tohoto stanoviska. Jinak bych chtěl říct, že to jde samozřejmě správným směrem, je ovšem nutné realizovat určité korekce textu, tak abychom mohli lépe dosáhnout stanoveného cíle. Děkuji, pan Fleckenstein. Velmi krátce, pane předsedo. Nejdříve znečišťování atmosféry. Pravdou je, že zatím se tady udělalo velmi málo a myslím si, že je nejvyšší čas, abychom zde změnili situaci z hlediska emisí. Za druhé, měli bychom tedy skutečně stát k tomu co jsme rozhodli, lépe řečeno, co řekla IMO a měli bychom to přijmout jako svůj cíl. Za druhé, eh, proč by se to mělo konat pouze na severu? V každém případě to není úplně bez rozporů. Už jenom z hlediska eh, zdravotních podmínek, například lidí na jihu, proč chceme chránit pouze severní Evropany z hlediska ty počty umrtí tady zazněly, ale každém případě je nutné se vyjádřit také k tomuto. Pan Van Dan má pravdu. Samozřejmě, že tady musíme najít jakési vyvážené řešení, tak, aby nedošlo vlastně k přesunu na silniční dopravu. Ale já si pamatuju, že jsem požadoval studii a koordinátoři s tím souhlasili, ale nemám tuto studii, nevím, existuje již, v každém případě by byla vhodná v této souvislosti. A poslední bod. Technické řešení. O tom se hádají experti, zda už opravdu ten vývoj pokročil tak daleko či nikoliv. V každém případě si myslím, že zatím ještě tady to řešení není a měli bychom možná uvažovat o určité fázi face-in. Samozřejmě, že to bude obtížné z hlediska definice této fáze, ale měli bychom tedy stát u tohoto, nebo měli bychom eh, zdůrazňovat naplnění tohoto cíle. A pane Fleckensteine, bylo, bylo požádáno o studii, ale původní smluvní strana um, nakonec um, od smlouvy odstoupila, a proto došlo ke spoždění, ale doufejme, že studie bude uh, k dispozici. Ale důvod, proč studie ještě k dispozici není, je, že původní smluvní strana uh, od smlouvy odstoupila. Pan Kramer? Also ein Fleckenstein kann ich ja Ehm, pane Fleckenstein, eh, s těmi třemi prvními body mohu souhlasit. My jako Evropský parlament jsme říkali, IMO to nedělá, svrchovali jsme vinu na IMO a jakmile něco rozhodli, tak říkáme, že to jde příliš daleko. Takže to bylo dobré alibi pro to, abychom nic nedělali. Víte, že síra to je opravdu neskutečně škodlivá záležitost. Všude se používají filtry. Eh, víte, že to je jako kdyby to byla spalovna bez jakýchkoliv filtrů. Eh, takže eh, nikdy vlastně v tomto smyslu nejsme spokojeni. A pak hospodářská soutěž platí pro všechny, bez ohledu na to, kam směřují lodě a to porovnání se Středomořím je pořád, ale můžeme to také obrátit, kde jsou nějaké propagační kampaně. Podívejte se, že na severu máme také krásné pláže, také je to zajímavé pro cestovní eh, vlastně ruch. Mohli bychom říkat, neježděte tady na jich, protože tam je to znečištěno. Takže já bych chtěla říct, že musíme učinit něco také v středomorské oblasti. Všude musíme něco udělat, musíme zastavit tyto emise a musíme se soustředit na ochranu zdraví takováto kampaň by vedla k tomu, že by všichni prosili tam o to, abychom udělali toto vymezení, abychom zamezili znečišťování vzduchu. Protože eh, severní oblast tady není jenom pro lodě, to je také ráj pro turisty. Musíme nějakým způsobem toto řešit. Víte, že Holandsko je téměř pod vodou, takže tady opravdu těch několik procent je směšných. Musíme něco dělat proti tomu. Příliš dlouho jsme otáleli, souhlasím s tím, že jsme dlouho nic nedělali a lodní doprava bude ekologická pouze tehdy, pokud se budou tyto principy mm, udržovat a pokud se přizpůsobí tyto principy také říční dopravě. Největší oponenti, to jsou ty velké podniky. A ty si to mohou dovolit eh, bez jakýchkoliv problémů. Já jsem rád, že IMO jednou přijalo tohoto, toto rozhodnutí a nebylo by dobré, kdyby eh, bylo zneplatněno a nemůžeme nyní penalizovat ty, kteří se za to uh, zasazovali a ti, kteří vlastně zaspali a říkali, že politika je slabá, tak ti by byli teď odměněni. Ne, tak to nemůžeme postupovat. Víte, že v Německu Automobilová doprava také zažívala diskuze ohledně katalyzátorů. Eh, z hlediska filtrů to bylo to též, co všechno se psalo na toto téma. Ale když se to rozhodlo, když politika byla dostatečně silná, všichni to akceptovali a to též bude fungovat u eh, lodní eh, dopravy. Můžeme ponechat toto datum 2015 a 2016 nezaslechneme žádnou kritiku. Za komise pan Vimer. Okay. No, Mr. Wimmer, Thank you. did you want to speak to Zin? Okay. Ještě paní Meissner před panem Vimerem. Eh, Bohužel jste, paní Meissner, nebyla na mém seznamu řečníku, ale máte slovo. Dobrá, ano, já jsem si myslela, že ještě přijdu na řadu a tak jsem čekala. Eh, ano, to je téma, kterým už se eh, já sama dlouho zabývám. A samozřejmě a ty hodnoty je Eh, těžké změnit, eh, ale dobré je, že to bylo dohodnuto na eh, celosvětové úrovni, nejenom na evropské úrovni. Dochází zde k určitému posunu také v oblastech mimo seka. Tam je možnost do roku 1218, poté proběhne přeskum. Do roku 2020 by tam mělo být maximálně žádná celá 5 síry. U oblastí seka tomu je jinak. Já ve zprávě o integrované námořní politice jsem měla dva body, které byly hodně ožahavé a které souvisely s čistou námořní dopravou. První věc se týkala toho, zda chceme v Evropě mít eh, finanční podporu pro ekologické lodní dopravu. Eh, existují eh, loďaři, kteří staví ekologické lodě, jiní to nedělají a myslíme si, že ti, kteří nic nedělají, by za to neměli být odměňováni, za to, že nedělají nic. Nicméně Eh, jde také o to, aby nedošlo k, k posunu nebo k narušení konkurence hospodářské soutěže mezi severní a jižní Evropou. Eh, já si myslím, že není pravda, že dojde k přesunu na silnice, protože znám experty, kteří tvrdí, eh, že dojde naopak k opačnému posunu. Samozřejmě přesunu na silnice bychom se měli vyhnout. Existují eh, různé eh, postupy, různé nové technologie, které umožňují ekologičtější eh, postup a zabraňují tomu, aby se nečistoty dostávaly do ehm, vody. Eh, existují eh, suché postupy a takzvané mokré postupy. Já, si, já bych upřednostňovala spíše ty suché postupy, tak aby se nečistoty nedostávaly do vody. Nicméně, zkrátka, takovéto postupy čištění emisí existují a my bychom je měli podporovat. Dále LNG je samozřejmě něco, o čem se také často hovoří. Zít, příští týden ve středu ALDE organizuje seminář týkající se toho, zda LNG, tedy tekutý nebo skapalněný zemní plyn, může být určitou alternativou v lodní dopravě. A ještě poslední věc. Myslím, že zpravodajka je odvážná, že navrhuje Eh, zahnout nebo přistupovat stejným způsobem eh, například eh, k osobní dopravě, lodní dopravě ve Středomoří, stejně tak jako k těm oblastem seka. Já si myslím, že je to ale principiálně dobře, protože síra představuje znečištění životního prostředí a ovzduší a samozřejmě o čisté ovzduší máme zájem nejenom na severu Evropy, ale také ve Středomoří. A nyní pan Vimmer za komisi. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Komise vítá návrh zprávy a děkuje zpravodajce za odbernou práci. Děkujeme za ty výsledky. Nicméně bych chtěl zmínit některé problémy, a chtěl bych to zasadit do širšího kontextu. Na evropské úrovni jsme velice daleci toho, abychom dosáhli našich cílů, ekologických cílů, že kvalita ovzduší by neměla představovat eh, žádný, žádné negativní dopady či riziko pro lidské zdraví či životní prostředí. Víme, že eh, ovzduší v některých přímořských městech je hodně znečištěné Například v Dánsku či na Sicílii je velké znečištění, které všechno v podstatě pochází eh, z lodí. Jde nám především o snižování emisí oxidu siřičitého. Je to eh, nebezpečí plyn a jako znečišťující látka má velmi negativní dopad na lidské zdraví. Řešit emise z lodní dopravy je nejlepší přístup, a jak řešit, jak dosáhnout snižování emisí oxidu síry. Je to také nejlevnější přístup. Je třeba říci, že po mnoha letech regulace je nyní eh, lodní sektor nebo námořní doprava na řadě, aby přispěla svým dílem. Eh, oblasti seka jsou v severní Evropě. Eh, důvodem je, jsou především ekologické obavy, eh, protože v severních mořích, v severní Evropě je problém s překyselením a ekosystémy jsou zde velice zranitelné. Proto jsou tyto oblasti určitými průkopníky. Komise se soustředí na dopady na zdraví. A nyní tady máme oblasti seka eh, na severu Evropy, protože eh, pobřežní státy o to požádaly. Eh, návrh byl předložen s podporou všech pobřežních, příbřežních států. Ehm, Ehm, proto bylo prohlášeno Balské, Severní moře a Lamaňský průliv za oblasti Seka, ale Irské moře není oblastí Seka, protože Irsko nesouhlasilo. Komise eh, ve svém přeskumu kvality ovzduší bude hodnotit eh, proveditelnost, eh, přínosy a náklady toho, že by další oblasti byly prohlášeny za oblasti, kde se eh, přísně monitorují emise. Zahájili jsme diskuzi, která povede k aktualizaci dostupných údajů a která se bude zabývat různými scénáři, co se stane, když nebo kdyby. Bude se zabývat dopadem eh, používání černého uhlíku eh, či dalších paliv. A budeme se zabývat případným přínosem toho, že by některé další oblasti byly prohlášeny za oblasti, kde se kontrolují emise. Nicméně to by nemělo žádným způsobem spozdit eh, snižování emisí síry v severských oblastech. Snižování emisí představuje velký přínos na každé investované euro snižování emisí přinese až 25 eur. Jsou zde také obrovské přínosy pro zdraví občanů v zemích, které hraničí s oblastmi seka. Jinak bych vám dal nějaká čísla, abyste si to lépe mohli představit. Ustanovení seka zabraňují každý rok předčasné smrti 23 dětí a, 16, a smrti 16 tisíc eh, dospělých lidí. To znamená, že eh, kdybychom eh, toto snižování emisí ne prosazovali, potom by to vedlo k tisícům předčasných úmrtí dospělých i dětí. A to znamená velkou ztrátu lidských zdrojů. Přechod z jednoho způsobu dopravy na jiný je samozřejmě určitou obavou. Komise provedla studie, různé zainteresované strany se do toho zapojily. Také jsme požádali Evropskou agenturu pro eh, bezpečnost námořní dopravy o určitou, určité schrnutí, určitou syntézu a bylo zjištěno, že eh, zavedení eh, těchto omezení by mohlo vést k přesunu dopravy na silnice. Nicméně celkový závěr je, že do určité míry bude ovlivněn ovlivněna námořní doprava na krátké vzdálenosti, ale neočekává se, že by došlo ke změně v oblasti nákladní přepravy. To znamená, že růst nábožní dopravy bude trochu omezen. Komise se rozhodla monitorovat eh, tento vývoj, aby případně připravila strategie, eh, které by pomohly tento trend zvrátit. Dále dostupnost paliva, to je téma, které zde zaznělo. Komise se domnívá, že dostupnost paliva není až tak velký problém, protože a paliva seka eh, nepředstavují velký podíl eh, v různých, eh, v cel, celkově v palivech pro námořní dopravu. Hovoříme asi o dvou procentech. Myslíme si, že jich bude dostatek k dispozici. Pokud k dispozici nebudou, potom máme v legislativě klauzuly, která praví, že komise zhodnotí situaci, rovnováhu mezi poptávkou a nabídkou a případně bude jednat. Celá řada zainteresovaných stran žádala také o e, zahrnutí takovéto klauzule do e, legislativy Mezinárodní námořní organizace. E, dále Existují nejrůznější druhy eh, paliv a takzvaných praček eh, plynu nebo praček emisí. Eh, toto je oblast, která by se měla dále rozvíjet. Komise zde nemůže poskytnout přímou podporu, nicméně je to oblast, kde by mohla e- existovat státní podpora pro ty, kteří eh, eh, půjdou dále, než co vyžadují ekologické standardy EU tím, že například zavedou eh, tyto pračky plynu dříve. Komise se poučila z předchozích zkušeností, kdy vstoupil v platnost ten požadavek 1% a tyto zkušenosti chceme aplikovat v budoucnosti. A paní Savisáry, chcete něco dodat? Prosím stručně. Ano, mnohokrát děkuji. Já bych chtěla stručně vyjádřit svůj vděk vůči všem těm, kteří se přihlásili o slovo. Je pravda, že jsme všechny tyto věci eh, prodiskutovali se zainteresovanými stranami a dnes zde v podstatě nezaznělo nic nového. Eh, chtěla bych zdůraznit, že eh, zprávu nebo že zodpovědným výborem je výbor Envy, který se bude hodně soustředit na velice znečišťující eh, paliva a také na emise oxidu dusíku. Eh, z tohoto důvodu, že zpráva výboru Envy se soustředí na tyto témata, já jsem se tím nezabývala ve své zprávě. Naopak soustředila jsem se na věci, které úzce souvisí s dopravou. Nicméně je jasné, že musíme chránit ovzduší všude v Evropě a chtěla bych říci, že podporuji rozšíření SEKA na eh, všechny eh, evropské oblasti, nebo přinejmenším na eh, ten dosah 12 námořních mil od pobřeží. Já používám přístup takzvaného měkkého odložení, protože skutečně nemůžeme eh, v podstatě odložit platnost eh, směrnice IMO. Nicméně pokud eh, společnosti v oblasti námořní dopravy jasně prokážou, že jsou ochotné snižovat emise, potom by v prvních letech neměly být sankcionovány. Eh, ještě eh, jedna věc, eh, přechod z námořní dopravy na silniční dopravu. Zde existuje určité nebezpečí pro krátké vzdálenosti, nicméně pro velké vzdálenosti zde máme pravidla v rámci eurovinety pro silniční dopravu. Takže mnohokrát děkuji, určitě se setkáme ještě se stínovými zpravodaji tak aby text byl co nejjasnější. Mnohokrát děkuji, já mám jenom technickou připomínku, pane předsedo. Všichni zde samozřejmě chceme mít co nejekologičtější dopravu, jaká je možná. Spravodaj, eh, spravodajka může eh, napsat to, co chce. Ale podívejme se na ta čísla, jak eh, prokážete, že 17 tisíc lidí zemře v důs, předčasně v důsledku um, emisí síry, nebo že zemře, eh, nevím, 100 eh, dětí. Já jsem se narodila v přístavním městě, vyrostla jsem tam, i většina z nás tam žije u pobřeží. A já si myslím, že takováto čísla zkrátka nejsou eh, přiměřená, když se hovoří o tom, co udělat eh, s emisemi síry. Myslím si, že bychom měli být trochu opatrnější, protože tady se snažíme jakoby uh, Ehm, šířit paniku a já si myslím, že to není správná strategie. Nechceme, aby nás eh, nutili prostřednictvím strachu něco dělat. Děkuji. Lhůta pro pozměňovací návrhy je poledne 29. listopadu. Hlasovat ve výboru TRAN se bude v prosinci a hlasovat ve výboru ENVY by se mělo v lednu. Mnohokrát děkuji paní Savisár. Dalším bodem na pořadu jednání je prezentace studie Hospodářské aspekty udržitelné mobility. I think we have Dr. Wolfgang. Máme zde doktora Wolfganga Šádeho a pana profesora Wernera Rotengatera, kteří nám představí studii. So we have about 20 minutes to... Máme asi 20 minut na prezentaci studie. A poté budeme mít čas na otázky. 10 až 15 minut na otázky. Rád bych, aby jsme skončili schůzi kolem poledne po dlouhém hlasování a vzhledem k tomu, že na nás zapomněli s čajem. Go... Tak já nevím, kdo půjde jako první. Doktor Šáda nebo profesor Rottengarte. Dobře, takže doktor Wolfgang Schad uvádí se tady, že je z Fraunhofer v Německu, já nevím, jestli to dokážu správně vyslovit. A pak tady mám profesora Wernera Rottengatera z Institutu pro technologie v Karlsruhe, to se mi vyslovuje mnohem snadněji. Takže doktor Wolfgang Schad má slovo. Dobře, děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych vám rád představil výsledky studie o hospodářských aspektech udržitelné mobility. Bude to taková společná prezentace s kolegou Rotenkaterem, kterého jste tak výborně představil, pane předsedo. My jsme si to představovali takto. Já krátce něco řeknu o té studii. Potom máme takový analytický rámec, který jsme použili pro zpracování studie. To by bylo příliš komplexní na 25-minutovou prezentaci, takže jenom uvádíme, že ho máme. Je to v té zprávě, ale podrobně to vysvětlovat nebudeme. A potom hned přejdeme na závěry a potom vás také seznámíme s doporučeními, která vyplynula z této studie. Takže, když jsme studii připravovali, začali jsme definicí významných pojmů, které jsou důležité pro to, abychom si vymezili ekologické inovace, které podporují udržitelnou mobilitu. Zpracovali jsme ten analytický rámec, který se stával z pěti prvků. Na základě těchto dvou věcí jsme zpracovali dlouhý seznam potenciálních ekoinovací v oblasti udržitelné eh, mobility. Mobility bylo jich asi 70 nebo 80. A pak jsme pomocí analytického rámce rozhodli, jaký bude užší seznam těch nejdůležitějších z nich. A ten, u toho užšího seznamu jsme provedli úplnou analýzu na základě toho rámce. Současně jsme také provedli onlineový průzkum, který doplnil naše zjištění v oblasti těchto ekologických inovací. A z této činnosti jsme pak vyvodili závěry a doporučení, které se týkají hospodářských aspektů udržitelné mobility. Takže z čeho vycházíme? Co rozumíme pojmem udržitelná mobilita? Samozřejmě jde o veškerou dopravní činnost, ale nejenom to. Jde také o dostupnost, o příležitosti, které dopravní systém poskytuje uživatelům. A druhá věc, kterou tady musíme poznamenat, je to, že se samozřejmě domníváme, že všechny tři rozměry považujeme za podstatné. Je to tedy eh, rozměr ekologický, hospodářský a sociální. Takto jsme tedy v naší studii chápali udržitelnou mobilitu. A druhý důležitý pojem jsou ekologické inovace. Co by to mělo být? Co je inovativní opatření, které má alespoň nějaký dopad z hlediska zlepšení životního prostředí, když je to opatření uplatňováno? A nemusí to být priorita na no, jejím základě se to opatření uplatňuje. Může to být například zlepšení nákladů, anebo také modální přesun, ale musí tam být určité vylepšení pro životní prostředí, abychom to započítali pod ekoinovace. Takže tolik stručně k tomu, jak jsme začínali a teď závěry. Tři nejdůležitější ekoinovace, které jsme v letošním roce určili – limity emisí CO2 pro silniční vozidla, a to neznamená jenom automobily, patří tam i dodávky, také kamiony a motocykly. To se dá samozřejmě uplatňovat různým způsobem. My máme na mysli například nákup nových vozidel, kdy ta vozidla podléhají maximálním limitům emisí. A já myslím, že ten přístup, který tady Evropa zaujala, je dosti dobrý v tomto ohledu. Druhá věc je internalizace externích nákladů dopravy. Toto opatření by mělo znamenat, že uživatelé dopravy, dopravních služeb nebo řidiči automobilů nebo vozidel mají určité hospodářské náklady, ale také externí náklady, to znamená náklady z hlediska životního prostředí, zácpy a tak dále. A to znamená tu internalizaci externích nákladů. všichni víme, že to je politika, která se uplatňuje a aktivně ji Evropská unie podporuje. Evropská komise a Evropské instituce ji prosazují už několik desetiletí, dejme tomu dvě nebo tři desetiletí. Ještě to není úplně implementováno a proto máme to, samozřejmě tyto věci na tom našem velkém seznamu. A třetí z těch nejdůležitějších ekoinovací je zavádění paliva neutrálního z hlediska uhlíku. A tady máme konkrétní paliva, která jsou relevantní pro určité druhy dopravy. Domníváme se, že ekologická mobilita by se měla uplatňovat především u silniční dopravy, zvlášť u vozidel. Patří tam i dodávky a patří tam nejrůznější typy mobility. Jsou tam třeba elektrická, hybridní vozidla. Na druhou stranu u biopaliv se domníváme, že jsou důležitější v letecké dopravě. Co ještě můžeme zmínit u těch tří jako inovací? Jsou mezi nimi synergie, takže když je uplatníme současně, navzájem se posilují. Když tyto tři věci použijeme současně, bude výsledek celkově větší. A samozřejmě bude to znamenat také vylepšení z hlediska životního prostředí na místní městské úrovni a bude to mít také globální dopad. A to je také velmi důležitý aspekt. Potom druhá skupina, kterou jsme si stanovili jako důležitou z hlediska ekoinovací, jako jsou dvě městské ekoinovace. Jako jsou to nové věci, nebo spíš věci novější než to, o čem se mluvilo dřív. První z nich je přeprava cestujících, nebo systém přepravy cestujících, tedy alternativní a nový v městských oblastech. Neboli uživatel dopravních služeb může zajistit všechny služby přepravy, třeba i sdílení vozidel, sdílení kola, takhle od jednoho poskytovatele služeb. A znamená to také zpracování nových obchodních modelů, tu koncepci obchodu pod jednou střechou, to znamená, máme jednoho poskytovatele mobility, služeb mobility pro zákazníka, a pod to patří několik dodavatelů. Nicméně ten zákazník má smlouvu nebo dohodu jenom s tím jedním. A třetí prvek je nové, nový způsob využití, to znamená třeba sdílení vozidel. A to souvisí s další ekoinovací, která hodně zapadá do toho pátého režimu. Z organizačního hlediska zlepšujeme kvalitu života ve městech. Města jsou zelenější, a tam jde také o to, aby byla města vhodnější pro chodce a pro cyklisty. A to je další opatření, které velice dobře zapadá do té koncepce pátého režimu nebo pátého způsobu dopravy. Pak jsme také vymezili tři ekonoivace z hlediska nákladní přepravy. První z nich se dotýká osvěty, výchovy řidičů kamionů, aby jezdili ekologicky, a to znamená samozřejmě že doprava bude plynulejší, změní se také časy, kdy přepravě dochází a to souvisí také se systémy řízení, logistiky, ty se musí také upravit potřebám ekologického řízení. A druhá eko, v této oblasti je e, logistika, která vychází ze spolupráce a to znamená, že jednotliví poskytovatelé přepravních služeb a také různí přepravci spojí náklady aby se daly přepravovat účinněji z hlediska vynaložených nákladů nebo ve větších vozidlech, anebo pokud je ten objem dost velký, přejdou na železnici nebo na moře. A to má výhody z hlediska životního prostředí a zřejmě i nákladů, ale nejdůležitější je to, že je to přístup založený na spolupráci, to znamená, že různé společnosti musí pracovat společně, aby k tomu došlo. A třetí prvek, který souvisí s těmi ostatními dvěma, je trimodální intermodalita v nákladní dopravě. A to znamená, že je třeba zavést takové ty uzly, infrastrukturu, ale například malé a střední podniky také mohou využívat tuto koncepci. To znamená, že musí být lépe informované, musí o tom vědět a musí mít možnost využívat tyto trimodální uzly a své logistické procesy musí příslušným způsobem nastavit. Takže rozdíl především u té první skupiny jako inovací spočívá v tom, že by měly vyplynout sami v rámci těch sektorů, měla by se zvýšit spolupráce, ale vláda musí zavést příslušný rámec pro tyto nové formy spolupráce. A poslední věc dvě poslední ekoinovace, které jsme si učili na tom našem seznamu deseti nejdůležitějších ekoinovací. Ty se týkají eh, vysokorychlostní železniční páteřní sítě v Evropě, ale je také důležité zmínit, že to nefunguje samo o sobě, je také důležité, aby to bylo propojené pro regionální sítě. A nebo na další způsoby dopravy. A důležité je také to, že se tím vylepšují alternativní způsoby přepravy na velké vzdálenosti pro cestující. A další způsob přepravy, který jsme si učili, vidí, o tom už jsme mluvili, to je čistá námořní doprava. To je soubor nejrůznějších opatření. Patří sem opatření technologická, úpravy trupů například, aby to bylo účinnější, a pak takové standardy jako index pro energetickou účinnost, což jsou limity pro plavidla, která se budou stavět v budoucnu. Takže tyto prvky čisté námořní dopravy představují také důležitý mezinárodní režim nákladní přepravy. Několik věcí, které bychom mohli zdůraznit z toho onlineového průzkumu. My jsme provedli průzkum, který trval tři nebo čtyři týdny. A jedna z otázek, kterou jsme položili, byla, co je podle nich nejdůležitější opatření, nebo co jsou podle nich nejdůležitější opatření. A předložili jsme jim těch deset opatření, která podle nás jsou nejdůležitější z hlediska udržitelné mobility a každý respondent se mohl vybrat tři a také jsme je požádali, aby je vyhodnotil, tedy co je nejdůležitější. Nejprvní nejdůležitější, pak druhé a třetí. A když se podíváte na ten červený sloupek, to je to hodnocení. Pokud jeden respondent řekl, že toto je to nejdůležitější opatření, dostalo tři body, když bylo v třetích pořadí, dostalo jeden bod. A tady vidíte, že to také odpovídá našem zjištěním u emisních standardů pro CO2. To lidé považují za nejdůležitější opatření z hlediska udržitelné mobility a z hlediska ekoinovací. A třetí nejdůležitější jsou uhlíkové neutrální paliva. Další otázka zněla, jak tyto ekoinovace působí současně. Jsou kompatibilní, jsou navzájem v rozporu, představují synergie. Takže jsme žádali, aby respondenti uvedli tři, nebo nejvíce tři synergie na každé opatření a opatření, které má největší vliv na ty ostatní, byla internalizace. Takže teď se dostávám, dejme tomu, teoretickým úvahám, k tomu analytickému rámci, případná měřítka hospodářských dopadů. První je pohled uživatele, to znamená dopad nějakého opatření, který se odhaduje na základě celkových nákladů na vlastnictví, a nebo omezování skleníkových plynů. Můžeme například eh, spočítat náklady, které souvisí s tím, do jaké míry to opatření omezí tyto dopady. Pak je mesoekonomický pohled, to znamená, jak jednotlivé sektory reagují na příslušné opatření, jak se mění investice. To je velice důležitá otázka, na kterou si musíme odpovědět. Potřebujeme víc investic, nebo můžeme snížit investice, můžeme je přesunout jinam. A v politické debatě je samozřejmě nejdůležitější makroekonomický pohled, zvlášť v současné době, to znamená, jakým způsobem nějaké opatření stimuluje růst a zaměstnanost. Za čtvrté, sociální pohled a hodnocení dopravní politiky, to je další věc, která se dělá hodně často, analýza výhod a nákladů v průběhu času, k jakým úsporám dochází. Pátá věc, distribuční pohled, to znamená, pro které skupiny osob to situace vylepší, pro koho naopak ne, i na regionální úrovni. A nový náhled na věc, který je zvlášť relevantní, relevantní pro všechna ta opatření, která vylepšují efektivitu, účinnost a snižují spotřebu energie, to může hodně eh, pozměnit příjmy pro vládu. Máme tady příklady hospodářského dopadu na základě nákladů pro uživatele – jenom abychom vám ukázali, že u těchto opatření, u těch nákladů pro uživatele jsme dostali nejrůznější výsledky z hlediska dopadů. Například pokud je o snižování dopadů, tak to bylo 100 eur na tunu. U některých opatření jsou tam náklady. Máme tady třeba až minus 60, 360 eur na tunu CO2 a u jiných opatření tam máme výhodu, například plus 40 eur. A u dostatních opatření, jako jsou biopaliva, tam jsou vždycky náklady alespoň do roku 2020. Pak se to možná změní, když se podíváte dál do budoucna. A další věc, která je důležitá z toho onlineového průzkumu, je to, že jsme také chtěli, aby nám respondenti řekli něco k makroekonomickému dopadu těch deseti hlavních ekoinovací. inovací z devíti, v devíti případech z deseti měli pozitivní pohled na věc, ale u internalizace tam byl negativní náhled. Teď, jaké tady jsou eh, výhrady nebo námitky z hlediska hodnocení ekonomického dopadu zaměřuje se pouze na náklady pro uživatele, zaměřuje se na úspory v čase a často se také zanodba, zanedbává dopad na dlouhodobé změny hospodářských struktur. A teď poslední část doporučení. Tady jsme se zabývali řadou oblastí. První byla technologie a daně, dejme tomu. Tady doporučujeme, aby se stanovily ambiciozní standardy, ambiciozní limity pro emise CO2. Zmiňujeme zejména silniční vozidla, automobily, dodávky a kamiony. Je to podstatné, aby také příslušný sektor mohl plánovat a aby byla investiční eh, rozhodnutí dobře podložena. A druhý prvek, zavádění uhlíkově neutrálního paliva. A tam už bylo řečeno, že je tady vazba na konkrétní paliva, konkrétní druhy dopravy. Je to nejvíce relevantní pro silniční přepravu. Z hlediska politik, které by to mohl podpořit, tady je důležitý třeba výzkum a vývoj. Jde o vývoj paliv, která stále ještě potřebujeme. Musíme je vyvíjet, musíme je uplatňovat. Změníme také kvóty. Kvóty, stejně jako standardy, by měly být dynamické aby realistickým způsobem v průběhu času stoupaly. A důležité je také mít na paměti to, že tyto politiky musí podpořit internalizace externích nákladů u fosilních paliv. Ceny fosilních paliv, včetně daní, musí v průběhu času stoupat. A to pak bude znamenat, že v průběhu času i ty ostatní politiky povedou k atraktivním řešením a dokonce k pozitivním nákladům na omezování dopadů. Samozřejmě je důležité zmínit, že toto podpoří také zvyšování cen ropy v budoucnu. A druhý aspekt, který musíme mít na paměti u těchto tří opatření a u jejich implementace, je načasování toho opatření. To je velice důležité, aby to proběhlo paralelně. To znamená, účinnost se po určité době zlepšuje, ale musí se zlepšovat i ostatní věci. Já tady se dostávám k další eh, stránce, která se dotýká technologií a daní. Už jsem mluvil o tom, že musíme zvýšit účinnost dopravního sektoru, musíme se také zamýšlet nad příjmy, které z toho teď mají vlády z dopravy na základě zdanění paliva. Tyto příjmy by hodně poklesly, takže jeden aspekt je tady kompenzovat tím, že se sníží náklady nebo sníží daně paliv nebo se můžou, mohou zavést poplatky na silnici, aby se vyrovnala ztráta příjmu. A druhá věc je zvyšování daní nebo poplatku. Analýza, kterou teď provádíme, z hlediska vylepšení efektivity v silničním sektoru, ukazuje, že pokud nedojde ke kompenzaci, dojde k přechodu na silniční dopravu. poslední stránka z mé strany je ten ta pátý eh, režim nebo pátý způsob stanovení celoevropských standardů, aby ten pátý způsob, pátý režim mohla využívat nejrůznější evropská města. Moc nám nepomůže, když budu zákazníkem poskytovatele mobilních služeb v německém městě, dejme tomu v Berlíně, a budu chtít službu využít ve Frankfurtu nebo v Bruselu a nepůjde to. Potřebujeme tedy celoevropské standardy, aby bylo možné ten pátý způsob použít v jakémkoliv evropském městě. A to je jako roamingová koncepce mobilních telefonů pro dopravu. Současně zmiňujeme, že je důležité, aby se zvyšovala kvalita života ve městech a my jsme si všimli, že některá opatření k tomu vedou, některá opatření mohou vylepšit a posílit uplatňování plánu udržitelné městské mobility a plánu na snižování znečištění ovzduší nebo znič, hluku, snižování hluku. Pane předsedo, dámy a pánové, na tomto místě bych eh, pokračoval. Jmenuji se Vene Rotengater byl jsem odpovědný za eh, nákladní část eh, této studie a výsledek ukazuje, že nákladní doprava v současné době se podceňuje, pokud jde o její potenciál snižovat emise CO2 a také snižovat další eh, ekologické škody. Identifikovali jsme tři zásadní opatření. Dvě jsou v podstatě um, reorganizační nebo školicí opatření ať už se jedná o uh, lidi pracující na železnici či v námořní dopravě. A další opatření se týká spolupráce v oblasti logistiky. To znamená, že firmy spolupracují a organizují svoji logistiku společně. To může ušetřit mnoho energie a také hodně znečištění. A třetí opatření je posílení míst, kde je možné překládat z jedné dopravy, z jednoho druhu dopravu na druhou. Eh, všechny tyto tři opatření jsou zásadní. Není možné mít pouze jedno opatření proto, abychom dosáhli silného omezení znečištění životního prostředí nebo snižování emisí CO2. A proč se eh, tolik zapomínalo doposud na nákladní dopravu? Eh, důvod je především proto, že nákladní doprava se rychle rozvíjí, je zde rychlý růst a jakékoliv opatření, aby nákladní doprava byla ekologičtější, se po několika letech vykompenzuje tím, že tento sektor hodně rychle roste. Nákladní doprava se v podstatě rozvíjí dvakrát tak rychle než HDP. Když HDP roste 1,5%, to je očekávání pro Evropu, potom e, nákladní doprava Ehm, roste o 3%. To znamená, že roste velice rychle a to i ve chvíli, kdy se očekává, že růst HDP se bude v budoucnosti oslabený. A další důvod je, že celá řada odborníků se domnívá, že eh, snižování dopadů nákladní dopravy je mnohem eh, finančně náročnější eh, než eh, v jiných oblastech dopravy. A proto nákladní doprava je často opomínána, opomínána například v plánech komise eh, snižovat emise CO2. Ani tam nehraje nákladní doprava velký velkou roli. My se domníváme, že potenciál nákladní dopravy je velice velký, větší, než většina lidí si myslí. A důvod je, že že eh, se většinou lidé dostatečně nezabývají nad organizací. Nezabývají organizací. Eh, jak, já už jsem hovořil o té logistické organizaci a spolupráci. Eh, tato spolupráce v oblasti logistiky, jí může být dosaženo třemi způsoby. Firmy se mohou spojit, mohou vytvořit určité aliance. To je jeden příklad. Nebo a za druhé, malé a střední podniky, firmy si mohou vybrat toho stejného poskytovatele služeb v oblasti logistiky. Tento poskytovatel potom může koordinovat aktivity pro tyto společnosti. A třetí způsob, jak se to dá provést, je, že Velké firmy se spojí se svými dodavateli. Tak tomu bylo v minulosti, když eh, v roce 2006-2007 stouply ceny eh, benzínu a došlo k takovéto spolupráci. A to eh, ušetřilo 20 až 30 na těch kilometrů. A bylo to pouze organizační opatření. A firmy tak ušetřily peníze a zároveň eh, lidem bylo ušetřeno znečištění ovzduší. Eh, existuje celá řada takovýchto příkladů, kde všichni v podstatě mohou eh, vyhrát. V minulosti jsme viděli příklady ideální optimalizace Ve chvíli, kdy se pokusíte združit různé operace, které jinak provádějí jednotlivé společnosti, a vytvoříte společné logistické procesy, může to být velký přínos. Další slide ukazuje, Dosahování ekologických cílů v oblasti nákladní dopravy předpokládá, že se využívá mnoho různých nástrojů. My jsme eh, vytvořili seznam deseti hlavních nástrojů, ale není příliš efektivní používat třeba jenom jeden nástroj. Například eh, internalizace externích nákladů eh, je, zdá se, ten nejdůležitější nástroj. Nicméně není možné Eh, vyřešit všechny nemoci ekonomiky tím, že budeme mít vypracovaný systém poplatků a mít. Takže eh, my se domníváme, že je potřeba používat různé nástroje, eh, mimo jiné třeba také odpovídající zdanění. Je vždy potřeba mít určitou kombinaci eh, stanovování cen na straně jedné, eh, zdanění a tak dále. A také potřeba, aby provozovatelé měli jasnou představu toho, co přijde v budoucnosti, aby měli jasnou představu toho, jakým způsobem mají investovat. A to je Moje eh, další eh, připomínka eh, podle mého názoru je zásadní, abychom investovali do dopravního sektoru a abychom se snažili prosazovat tyto postupy úzké spolupráce protože eh, víme, že eh, zakázky často eh, jsou menší a menší a proto potřebujeme spojovat jednotlivé firmy tak, aby spolupracovaly, aby společně mohly případně investovat. Myslím si, že je nutné mít na paměti také dlouhodobý nepřímý dopad. Měli bychom přemýšlet nad těmi sekundárními dopady, nad dopady, nad strukturálními eh, dopady a nad dopady na konkurenceschopnost. A také bychom eh, měli mít na paměti to, že v budoucnosti eh, zdroje mohou být omezené. A to znamená, že pokud je o to hodnocení, i pokud je o hodnocení projektů, dejme tomu koncepce PMT, která byla zveřejněna před několika měsíci, ten dlouhodobý aspekt, ten bychom měli zvážit nejprve. A neměli bychom se tolik zaměřovat na krátkodobé výhody pro uživatele. Potřebujeme holistický přístup. Nesmíme se tolik zabývat výhodami, které z toho poplynou pro spotřebitele z krátkodobého hlediska. A musíme také zohlednit to, že investiční stimul je dlouhodobý, že životnost těch uzlů propojení v dopravním sektoru může být 50, 60, 80 let. A proto je nutné, abychom se zabývali dlouhodobou změnou eh, světa dopravy, abychom nezdůrazňovali příliš rozvoj těch cest. Takže samozřejmě nemůžeme jenom na základě statistiky z minulosti hodnotit, co bude, co se stane, jaké, to budou, jak, jaké budeme mít výhody, protože to jsou věci, které už byly, které už jsou minulosti. Musíme se dívat 30-40 let do budoucna. A musíme se tak vyhnout tomu, aby se propadl trh. To pochází mimo jiné z nejistoty, protože soukromí investoři nebudou investovat do podniku, který je vel, velmi nejistý, takže u investic musí jít především o, u těch podniků, které se pojí s větší nejistotou, s větším rizikem, že se musíme zaměřit na budoucnost, kterou si přejeme a to už se dnes jednoznačně dá popsat jako ty tři velké otázky udržitelnosti, o kterých jsme mluvili. Teď vám poděkuji za pozornost, ale ještě bych zdůraznil, že investice do lepšího životního prostředí a investice do lepšího prostředí v dopravě nevedou pouze k vyšším nákladům na dopravu. Vedou také k vytváření nových trhů, nových produktů, nových procesů, které jsou velice důležité do budoucna za účelem rozvoje evropské ekonomiky. Takže environmentální produkty považujeme za budoucí tržní segment, který se neustále rozvíjí a na jehož základě mohou ekonomiky konkurovat. Děkuji. Mnohokrát děkuji panu Rotengarterovi i panu Šádemu. A bohužel můj plán skončit co nejdříve asi nebude realizován, protože seznam je nyní delší a delší. Takže první pan Groš. Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat za tu zprávu, tu studii, kterou máme před sebou. Bohužel jsem neměl čas eh, se tím detailně zabývat. Nicméně eh, zůstávají zde dvě otevřené otázky. Komise Um, I vy hovoříte často o neutrálních energiích. Um, zohledňuje se potom uh, vytváření nebo produkce takovýchto energií nebo jenom jejich využívání, když se hovoří o neutrálních energiích? Protože to je otázka, uh, na kterou jsem ještě nezískal odpověď. Pokud jde o spolupráci v oblasti logistiky, hovořil jste o spolupráci, kdy je možné, aby větší a menší podniky spolupracovaly aby přistupovali k věcem koordinovaně. Pochopil jsem to eh, správně, že, eh, také, že by se také mohly ekologicky využívat větší vozidla, nebo jsem to pochopil špatně. Eh, to úzce souvisí s otázkou, jak by bylo možné od sebe oddělit dopravu a hospodářský rozvoj, protože v současné době je doprava, nákladní doprava nesmírně důležitá pro rozvoj hospodářství. Takže jaké by byly nejlepší přístupy podle vašeho eh, názoru v této oblasti? Pan El Kadroj. Děkuji, pane předsedo, já bych chtěl poděkovat za tuto prezentaci. Já jsem se ještě neseznámil s touto studií, ale pokud jsem to dobře pochopil, tak je to zatím provizorní verze. Chtěli bychom vědět, zda dostaneme definitivní verzi a domníváte se, že tam nastanou velké změny? Obecně bych chtěl říci, že jsem velice ocenil, co jste uvedl. Vy jste vlastně schrnul celou řadu aspektů celou řadu možností, které se nám skýtají pro to, aby doprava byla mm, trvale udržitelná. A to, co jste uvedl, potvrzuje určité přístupy, kterými se zabýváme již celé roky v rámci Evropského parlamentu. Já se zvláště zajímám o dopravu cestujících, osobní dopravu. To je to, co jste zařadil do toho pátého režimu, to mě velice oslovuje. A pravdou je, že v akčním plánu komise ohledně městské dopravy nacházíme některé z těchto aspektů. Bohužel eh, zatím nedošlo k velkému vývoji z tohoto hlediska. A teď k nákladní dopravě bych chtěl říci to, co uvedl pan Matěj. Vy jste uvedl, že je nutné spolupracovat a že je možné očekávat eh, velké výhody z této spolupráce. Jak se to bude organizovat? Jak by mohla být tato spolupráce přitažlivá? jakým způsobem by mohly postupovat veřejné orgány. Musíme využívat ceny. Pokud se doprava prodraží, automaticky subjekty se budou združovat a spolupracovat. Meissner? Děkuji. Děkuji za tyto zprávy, které nám byly předloženy. Bylo to velice zajímavé a zapadá to do naší diskuze. Také jsme ostatně o tom již hlasovali dnes. Já mám několik konkrétních eh, připomínek a otázek. Jedna se týká transparentu 12. Tam něčemu nerozumím. Cost of eh, minus 260 to plus... Tady se hovoří o eh, těch emisích CO2 na tunu. Já úplně nechápu, jak to mám správně chápat jestli byste nám to mohl nějak eh, jasněji eh, vysvětlit. Eh, buď zde jsou tedy náklady, nebo se tím ušetří, ale mně to tady připadá nelogické. Dále jste hovořil o elektromobilitě. Samozřejmě to je dobrá varianta pro městskou dopravu. Jedná se o auta, nebo i jiné prostředky. Samozřejmě zásadní otázkou je, odkud pochází daná elektřina. Zohlednili jste tuto otázku a dále venkovské oblasti se zde vůbec neobjevují, kromě toho, že jste eh, napsali, že je nutné, aby měli přístup eh, k regionálním eh, vlakům a k vysokorychlostním vlakům. Máte ještě nějaké další myšlenky pro venkovský prostor nebo pro venkov? Já jsem z venkova a vím, že i tam je potřeba mít možnost eh, trvalé a trvale udržitelně se zapojovat do dopravy nebo mít přístup k dopravě. A další věc, co mi trochu chybí, možná je to tam skryto, eh, je Eh, jsou ekologické a ekonomické inteligentní dopravní systémy. Existují systémy eh, na boj proti zácpám, pro zlepšení ovzduší, ale eh, zahnuli jste to někam do své studie, jsou zde někde zmíněny, jsou zde zmíněny inovace, ale ne až tak detailně, jak by se mi to líbilo. Pan Kramer? Děkuji samozřejmě také za tuto přednášku, za studii, hm, která se dá použít. Tady se hovořilo už mobilitě, to je vlastně, víte, že nejstarší uh, ulice ve, v Berlíně byla z roku 1830. Ale samozřejmě, že musíme přistupovat k celém řetězci, to znamená produkce, použití a potom odstraňování. Elektrická, elektrické automobily nejsou lepší než ty ostatní, když se podíváme na celý ten řetězec který jste zde uvedl. Samozřejmě výjimkou je letecká doprava, o tom jste hovořil. Tam není možné tedy postupovat eh, jinak. Co mě nejvíce zajímá, je samozřejmě finanční záležitost. Vy jste tady diferencoval mezi krátkodobostí a dlouhodobostí. A já jsem dostal finanční informace v Německu. Víte, že 40 miliard v Německu bylo investováno do železnice a z hlediska dálkové dopravy tam pokles byl pouze 20%. Co se týče eh, té blízké dopravy nebo na krátké vzdálenosti, tak tam nebyl tak velký zájem, ale je otázka, zda eh, můžeme říct, že v 50 letech, v posledních 50 letech jsme investovali špatně. Jde o to, jaký účinek mohou mít tedy finanční aspekty z hlediska tohoto ekologického šetření. Samozřejmě to má dopad také na pracovní místa. Americká města musí samozřejmě používat často automobily, aby nakupovali. Pokud by se toto měnilo, pokud bychom chtěli chodit pěšky nakupovat, jak to bude generovat nebo jakým způsobem to bude ovlivňovat pracovní místa. To je velmi napínavé z hlediska právě finančních dopadů. E, víte, že každé auto v Německu je vlastně subvencováno v rámci daní ve výši 1500 eur, takže to jsou ekonomické aspekty a mě by velice zajímalo, jestli jste se jimi také zabývali. Poslední věc, spolupráce. Vy jste řekl, že když eh, vyrostla cena ropy, velké subjekty začaly spolupracovat ve Švýcarsku. Spolupracují nejenom z hlediska navýšení ceny ropy, ale také z hlediska poplatků, které byly zavedeny, tam musí vlastně spolupracovat. To znamená, žádný nákladní automobil nepracuje nezávisle, to znamená, kontaktuje své kolegy, aby zjistili, jestli je tam místo eventuálně z, eh, té, z hlediska nakládky. Samozřejmě je tady otázka, zda tedy je možné touto spoluprací dosáhnout snížení emisí. Chtěl bych vědět, zda jste toto cíleně zkoumal z hlediska dlouhodobosti, například jak jsem to vedl ve Švýcarsku. A jak to, že tady došlo k tomuto poklesu z hlediska navýšení ropy a zda tato spolupráce se může konat přes to, že do toho vstupuje samozřejmě hospodářská soutěž. A ještě by bylo dobré, abyste se eh, zaměřil na eventuální překládku. Samozřejmě, jaké dopady to bude mít, pokud tedy změníme druh dopravy, pokud budou chodit pěšky nebo jezdit kolem. Já budu velice stručná. Já připojím otázku k tomu, co řekl pan Kramer. Vy jste hovořil o městech, to je důležité o nich eh, mluvit, protože tam se soustředuje velká část obyvatelstva. Propočítali jste možnost, která by souvisla s tím, že kdyby došlo k velké změně z hlediska přesunů, dopravy, zásobování, obchodu, z hlediska sdílení automobilů, zda v této souvislosti je možné skutečně vygenerovat pracovní místa. Například víte, že když se dobře izolovaly budovy, tak jsme sice na tom vydělali z hlediska CO2, ale dokonce jsme vygenerovali také pracovní místa v některých oborech, které byly opomíjeny a které se nedají delokalizovat. Máte čísla z hlediska vytváření pracovních eh, míst v souvislosti s hlubokými změnami eh, městských paradigmat? To mě zajímá. Eh, pánové, chtěli byste odpovědět na otázky nebo Většinou, když eh, začnu eh, máchat kladívkem, tak to znamená, že byste měli skončit. Takže vám předám slovo, prosím, buďte struční. Já se pokusím začít a, a potom eh, si předáme slovo. A pokud jde o to, zda je to definitivní verze, my se domníváme, že to je definitivní verze, ale záleží na tom, jaké připomínky zde dostaneme. Pokud to budou nějaké drastické připomínky, potom to budeme muset změnit. A další věc. Elektromobily. A samozřejmě je nutné mít na paměti načasování rozhodnutí týkající se restrukturalizace energetických systémů v Evropě a především v některých zemích eh, jasně ukazují, že eh, se posunujeme k obnovitelným zdrojům. Jsou zde vysoké podíly obnovitelných zdrojů. Eh, v některých zemích v roce 2020 budeme mít 30 obnovitelných zdrojů, v roce 2050 ehm, ještě více. To znamená, že dojde k posunu k efektivnějším energiím, pokud jde o emise CO2. Musíme se samozřejmě zamyslet eh, nad eh, elektromobily. Samozřejmě jde o to, aby jsme jenom neskopírovali současné ICI eh, nové elektromobily mohou být eh, mnohem menší, mohou využívat nové materiály, mohou být mnohem lehčí a potom se v podstatě eh, celá ta představa elektromobilů změní. A pokud jde o čistou námořní dopravu, těch minus 360 eh, tun a plus 40 tun Eh, to zdůrazňuje eh, náklady a přínosy, protože všechno jsme to schrnuli do jednoho balíčku. Proto je zde tedy mínus i plus. A dále, pokud jde o ITS, při přinejmenším u eh, jednoho opatření, a to je to, eh, ten pátý dopravní prostředek, pátý druh dopravy. Eh, zde se domníváme, že ITS je nesmírně důležité. Zde je zásadní například elektronické vydávání lístků a využívání nejrůznějších informačních technologií, které bych zahnul do tedy informačně technologických služeb. Proto se domnívám, že ehm, IKT zde mohou eh, sehrát nesmírně důležitou eh, roli. Eh, ale nezabývali jsme se tím, že by tyto systémy mohly řídit dopravu. A kolega? Takže nejprve bych se rád vrátil k vaší otázce, která se týká větších vozidel. Jestli by větší vozidla byla řešením. Když si to spočítáte na papíře, je jasné, že větší vozidla by znamenala, že silniční doprava bude produktivnější. Může se tak okamžitě o 25 zvýšit produktivita. A také můžete snížit eh, palivo na tunu, dejme tomu o 15 až 20 Ale je tady řada vedlejších účinků, ty tady uvedené nejsou, ale hodně se o tom mluví. Mluví se o tom v parlamentu, a také v národním měřítku. Takže naším řešením nebylo chtít takovéto systémy, ale větší intermobilitu a spolupráci mezi silnicí, železnicí a vnitrozemskými vodními cestami. Je to tedy takový systém, kde se s, s, máme určitá dopravní centra, a pak máme také malé zásilky, které se seskupují a pak se přepravují na paletách ve vlaku na místo učení. A tak je možné vytvořit takový synchronizovaný systém nákladních vlaků, které vykazují stejnou nebo lepší kvalitu v porovnání se silnicí. To by bylo naším řešením. Vytvořit takovýto systém uzlů nebo středisek, kde se seskupují zásilky, takových dopravních center zaměřených na náklady. A samozřejmě by se to lišilo podle toho, jaké dopravní cesty jsou k dispozici. Třeba vodní cesty, bylo by to určitě jiné třeba v Nizozemsku než v jiných zemích. Takže záleží, nebo jde o to, aby se propojily různé druhy dopravy. A takovým způsobem můžeme vytvořit takový synchronizovaný systém, systém vyzvedávání a doručování zásilek na regionálním základě, společně s těmi hlavními trasami. A to se dá stále více dělat na železnici a na povodních cestách. Takže toto by bylo řešení, ne to, že bychom zvětšili kamiony. A potom to oddělení, decoupling. Podle mě to je možná jenom tehdy, když stoupnou ceny. Když stoupnou ceny energie, paliva nebo poplatky na silnicích. Pak máte motivaci oddělit. Jedním příkladem je francouzská ekodaň, která se plánuje. Tam se bude účtovat nejenom na dálnicích, ale také na 12 a 16 tisících kilometrů sekundárního systému. To by tedy byl systém, který by znamenal správnou motivaci ve směru oddělení. A pak spolupráce. Kdo to udělá, kdo to dělá? Už teď máme určitou motivaci na trhu. Trh stále více objevuje tuto možnost, ale stát samozřejmě může pomoct. Může ten proces urychlit. Co se s tím dá udělat? Především se může podpořit ta koncepce. Já jsem mluvil o těch železničních takzvaných přístavech nebo centrech. To nemůže udělat jeden podnik sám, naopak. Kdyby jeden podnik takovouto koncepci rozvinul, tak by měl problém s regulátorem, protože je v tom určitý veřejný prvek. Takže stavba sítí nebo systému uzlů má také určitý veřejný rozměr. A potřebujete i veřejnou koncepci a ta musí být v Evropě konzistentní, aby to třeba nedělala jenom Deutsche Bahn. Musí se to rozvíjet harmonizovaným způsobem. A to znamená, že potřebujete více pilotních projektů v této oblasti, aby se tomuto sektoru ukázaly výhody toho systému. To je tedy záležitost pro veřejnost. Nestačí jenom dotace. A pak otázka pana Karmy, jestli jsme neinvestovali špatně, jestli jsme se nezaměřili na špatný směr minulosti, že jsme se zaměřili na velké vzdálenosti a ne tolik na regionální dopravu. A uváděl jste statistiky. Ty statistiky se nemýlí, ale jsou zavádějící. Protože v 90. letech se změnil režim, došlo k regionalizaci dopravy Takže se zreorganizovala část dopravy, stala se s ní regionální doprava. A z toho plyne to, že ta čísla jsou zavádějící. Vypadá to, že dálková doprava klesá. Tak to v minulosti nebylo, v minulých letech to tak nebylo. Naopak, tato doprava stoupá, zvlášť doprava na velké vzdálenosti přes nově vzniklá vysokorychlostní spojení. A to je zvlášť patrné v zemích, kde vznikly velké dlouhé koridory. Tam došlo k úplné změně režimu dopravy, takže se nedá říct, že investice do, dlouho, nebo do dálkové dopravy byly zbytečné. My je budoucnu budeme potřebovat a to zvlášť proto, že dramaticky stoupá doprava do velkých aglomerací. LSVA ve Švýcarsku. To je systém, který je hodně orientovaný na modulární oddělení nebo rozdělení nebo to, jak by se to mělo rozdělit. Vláda tu, vláda tu iniciativu musí dotáhnout do konce, musí investovat do, žel, do železnic, do tunelů, musí tu investici financovat ve značné míře z příjmů z poplatků za využití silnic. A ty poplatky ve Švýcarsku jsou asi třikrát vyšší než v Německu. To mítné, které se vybírá. A mítné už je poměrně vysoké v porovnání s dalšími zeměmi v Evropě. A proto si myslím, že v dalších letech prostě nepůjde zavádět tak vysoké poplatky jako ve Švýcarsku. V celé Evropě to nepůjde z politického hlediska. A vy to víte lépe než já. Víte, že potřebujete přijetí takového opatření i na politické úrovni. Prakticky to prostě nejde udělat, protože populace to nepřijme. Nepřijmou to politici. Takže můžeme uvažovat o tom, že bychom rozšířili poplatky. Tak bych si to představoval já. že bychom tam zapracovali i ten sekundární systém, protože ty ostatní způsoby dopravy musí také platit za místní a regionální infrastrukturu. Ale podle mě to nikdy nebude na takové úrovni a v takovém rozsahu jako ve Švýcarsku. Pak to byla otázka na nová pracovní místa. Samozřejmě nešlo o to, abychom přicházeli o pracovní místa, ale abychom naopak vytvářeli nové sektory pro zaměstnanost. Máme klasické eh, obory Siemens, General Electric. Tyto podniky investují do těchto tržních segmentů, protože se domnívají, že růst v těchto segmentech je velice vysoký a je jasné, že především tyto segmenty hodně ovlivňuje stát. Stát má odpovědnost nastavit správný rámec pro tyto tržní segmenty, aby rostly. Jen velmi krátce. Dobře, ještě dvě věci. Void a shift doprava, já myslím, že to se přímo uplatňovat nedá, ale několik opatření, která navrhujeme my, jako je ta internet, internalizace nebo spolupráce v nákladní dopravě, intermodalita v nákladní dopravě, to by vedlo k většímu přesunu. Když se podíváte na tu koncepci toho pátého druhu dopravy, to by omezilo automobilovou dopravu. Lidé by víc využívali veřejnou dopravu, využívali by ten prostředek, ten způsob dopravy, který je nejvhodnější pro tu jejich cestu. Pokud člověk jede sám, tak by mohl třeba využít auto, nebo se s někým podělit o auto, nebo by mohl sednout na elektrické kolo. Takže toto je ta koncepce vyhnutí se dopravy, ale to opatření nejde uplatňovat přímo jako takové. To je jasné. A druhá otázka. venkovské oblasti a to, že jsme výslovně nezměnili jejich propojení na další eh, dopravní cesty. Ta změna, kterou očekáváme v nadcházejících dvou desetiletích, je mnohem menší než u ostatních prvků, kterým jsme se věnovali. A proto to ta studie nerozvádí. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Já bych rád poděkoval jak doktoru Wolfgangu Šádemu, tak profesoru Wernerovi Rotengaterovi za to, že nás seznámili s touto studií a také, že odpověděli na otázky členů výboru. Mnohokrát děkuji. A pokud toto je prozatímní zpráva, tak si se zájmem počkáme na ostatní věci, které k tomu ještě doplníte, i třeba na základě dotazů našich členů. Takže mnohokrát děkuji. Děkuji také ostatním členům výboru a chtěl bych vám připomenout, že se znovu sejdeme ve tři hodiny. To bude debata o TNT, mimo jiné s komisařem Kalasem. A také vás ještě musím varovat, že jsme to vymysleli tak, že na to máme celé odpoledne a zítřejší dopoledne, takže budeme muset přísně dodržovat čas. Já vím, že koordinátoři nám obvykle pomáhají, ale nemůžeme každý dostat pět minut, vzhledem k tomu, kolik času máme. Takže se asi hodně bude používat kladívko. Ještě jednou vám děkuji a uvidíme se ve tři hodiny. Děkuji vám.